a navádějí k terorismu. Nechceme navíc narážet ani na neutralitu internetu, na druhou stranu je ale přijatelné, aby nelegální stránky, které eh, propagují terorismus či jej ospravedlní, byly staženy. Někteří jsou také proti tomu, aby eh, osoby, které byly zadrženy kvůli radikalizaci, skončily v evropských vězeních. Já si myslím, že tam je to potřeba vysvětlit. Tam šlo o to, že by jaksi byli bokem, ale ne v segregaci ani v izolaci. Já jsem třeba odkazovala k jednomu experimentu, který probíhá ve vězení v pařížském regionu. Podmínky za který jsou zadržováni, tito vězni musí respektovat lidská práva. To platí úplně všech. Potom tam máme řadu pozměňovacích návrhů, které tuto zprávu obohacují. Teď jenom musíme najít kompromisy a vrátit se k tomu v září. To jsou tedy ty hlavní směry pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, ale obecně se jednalo o velmi komplexní práci Máme tady pozněvací návrhy, které poukazovaly i na další problémy, takže já si myslím, že se nám nakonec podaří najít zajímavý a inteligentní kompromis. Děkuji. Děkuji, Rašido. A nyní tedy stínový zpravodajové. Nejprve Ana Gomez. Já jsem také chtěla poděkovat paní Daty jako zpravodajce za to, že byla velmi k dispozici a spolupracovala. Bylo to velmi pozitivní. A s ostatními stínovými zpravodaji si myslím, že opravdu dokážeme dobře dovést tuto práci do konce. Máme hodně pozněvacích návrhů, které se ale do značné míry zbliž, přibližují jeden druhému, takže si myslím, že bude možné ošetřit různé perspektivy v textu. Což by bylo potřeba. Vzhledem k tomu, že voláme po boji proti radikalizaci při zachování ovšem základních práv. A teď přeskočím do angličtiny, protože to mám napsáno anglicky, takže to bude pro mě jednodušší. Existují určité oblasti, na kterých jsme se zatím ještě nedohodli, ale jsem si skoro jistá, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Například se jedná o oddělování radikálu ve vězení, ve věznicích. Možná, že to může být jenom otázka formulační, ale stavající odstavec 5 ve stávajícím znění tedy pro nás není přijatelný. Já vím, že ve zprávě paní Daty je toto jedna z hlavních myšlenek. Přesto mám ovšem pocit, že bychom neměli umenšovat potenciál k znovu zařazení těchto osob do společnosti, byť jsou v dané chvíli radikály. Pokud předpokládáme, že jsou pro společnost ztraceni, tak jsme ztraceni i my. Je tedy třeba se zabývat tím, jak je znova začlenit do společnosti, jaké politiky musíme vytvořit pro jejich začlenění a ne je segregovat, ať už ve věznici nebo mimo ní. Teď, co se týče internetové části, o které také hovořila paní Daty, tak eh, to je velmi komplexní část textu, ale myslím si, že je to potřeba vyvážit. Když dáme na poskytovatele eh, internetového spojení odpovědnost za obsah, tak to ještě neznamená, že tím odstraníme a vyřešíme veškerý nebezpečný obsah ve smyslu nenávistných projevů, radikalizačních projevů a tak dále. Takže musíme vytvořit rámec, který je férový, ale zároveň realistický. V každém případě by to vždy při každém kroku mělo podléhat soudnímu přeskumu. A to z toho důvodu, že Ta hranice mezi tím, co navrhujete, a mezi cenzurou je velmi tenká. Takže z toho důvodu si myslím, že by bylo potřeba to vždy podrobit soudnímu přeskumu. Důležité je mít diskurs, ale také praxi, který bude stát proti radikalizačnímu obsahu na internetu jako alternativa. A to může udělat členské státy ve spolupráci s místními orgány, s občanskou společností. Vyžádá si to finanční a nejenom finanční podporu ze strany komise. A za třetí, mám za to, že v tomto výboru bychom se více měli snažit o to, abychom pře- přemostili přístup k vnitřní a vnější bezpečnosti, protože tady vidíme, že žádná pevná hranice mezi tím, co je vnitřní a vnější bezpečnost, není. Je tady v Evropském parlamentu se občas na to díváme takto rozdvojeně, přičemž mám pocit, že je potřeba k tomu přistupovat komplexně, tak aby jednotlivé nástroje, které přispívají ke stejnému cíli, tedy boj s radikalizací, byly v souladu. Také apelujeme na více sdílení informací i zpravodajských mezi členskými státy. Já vím, že když se podíváme na stávající situaci, tak zrovna nepovzbuzuje důvěru, ale pokud si nebudeme věřit, tak proti radikalizaci a terorismu nebudeme schopni účinně bojovat. A také pokud se nebudeme více věnovat vztahům se třetími zeměmi, ať už tedy s partnery, v boji proti terorismu, které již máme. A pravda, mnozí z nich hrají dvojí hru. A nebo těmi, kteří jsou zdrojem nestability a nebezpečí. Tam také musíme najít své protižky. A tím myslím zemi jako Libie třeba. Nepředpokládám, že to bude země, které se bude dát účinně vládnout v krátkodobém horizontu. Přes dohodu, která byla právě dosažena. Prostě musíme tam najít partnery, protože to je jeden z našich zásadních protižků, tato země. Takže si myslím, že budeme schopni na tom spolupracovat se spravodajkou se stínovými spravodaji a najít dobrý kompromis. Děkuji, ano. Nyní má slovo Sofie. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla začít jednou otázkou, kterou jsem já také předložila, a to jazyky a definice, protože tady používáme slova jako radikalizace a zahraniční bojovníci a to velmi vágně. A přitom musíme přesně říci, co máme na mysli třeba, když hovoříme o takzvaných zahraničních bojovnících, protože oni nejsou zahraniční, jsou z našich zemí. Radikalizace, já si myslím, že násilný extremismus je přesnější termín radikál třeba. Já jsem také radikálka, myslím si, že jsem stále radikálnější, takže se radikalizuji. Ne? K tomu, co říkala paní Pagasa Pandua. Její pozněvací návrhy omezují rozsah působnosti této zprávy a domnívá se, že původní návrh se příliš soustředuje na represivní opatření a byla by ráda, abychom se více soustředili na preventivní opatření. Řada pozněvacích návrhů poukazuje na to, že není možné stigmatizovat určitá společenství na základě náboženství a že veškerá opatření musí dodržovat standardy lidských práv. Paní Pagasusendová také zdůrazňuje, že občanská společnost je důležitá nejenom na místní úrovni, kde jsou tito lidé rekrutováni, ale také v jiných prostředích, kde se odkazuje k ním ve zprávě, jako třeba na internetu nebo ve věznicích. Hovoří třeba o dopadu dobrovolníků, nevládních organizací, o obětech a o policistech. Kromě toho také chci říci, že proces náboru může být globálním fenoménem, ale že bychom neměli poukazovat jenom na některé země a regiony. Že bychom měli být schopni reflektovat, co se děje v celém světě i v rámci EU. Teď konkrétní témata, za prvé vězení. Paní kolegyně chce zdůraznit důležitost nevládních organizací a zaměstnanců věznice. Praktické školení je nezbytné nejenom pro detekci, ale také prevenci radikalizace či eh, násilného eh, radikalismu. Příliš intruzivní opatření mohou být kontraproduktivní, je potřeba a respektovat také Eh, svobodu vyznání a svobodu myšlení. Co se týče internetu, tak chce vyslat pozitivní zprávu spolupráce o spolupráci s poskytovateli internetových služeb. A je jasné, že pokud by odmítli spolupracovat, tak je potřeba s nimi co dělat, ale nemůžeme se vzdát svobody slova. Co se týče vzdělávání, tak paní Paga Sortondua se domnívá, že toto je nejdůležitější část této zprávy, kterou musíme nejvíce zdůrazňovat. Integrace totiž začíná v této fázi. Vytvořit pozitivní pohled na společné hodnoty, poukazovat na to, že naše rozdíly nás posilují a že vytváření a posilování evropského pocitu občanství je klíčovým nástrojem v této snaze teď konkrétní programy, které by se soustředovaly na pozitivní identitu. Ale zase, pokud se do toho budou příliš plést veřejné orgány, tak je potřeba si na to dát pozor. Svoboda vzdělávání také musí být zachována, protože vzdělávání to neprobíhá jenom ve škole, ale také v rodinách a v, ve společnosti. Chceme posílit opatření v této oblasti ve spolupráci s odborníky a organizacemi, které bojují proti násilnému extremismu. Jenom moje osobní připomínka, paní Pagasor Tondua má velké osobní zkušenosti s tímto procesem v Baskicku. A konečně paní kolegyně zdůrazňuje, že je důležité vyměňovat si informace a příklady osvědčené praxe a je potřeba zajistit dodržování základních práv a uplatňovat právní stát ve všech případech, kdy zasahujeme proti pokusům o radikalizace. Tolik tedy pozněvací návrhy. Děkuji, Sofii. A nyní kolegyně Spinelli. Děkuji, prezident. Eh, merci i madame Rashida Dati. Děkuji mnohokrát, děkuji paní Dati za odvedenou práci, která byla velmi složitá. A budu už teď hovořit svým vlastním mateřským jazykem. Já mám navíc napsány poznámky italsky. Byla jsem stínovou zpravodajkou za naši skupinu Nastudovala jsem si tuto zprávu a zprávy 14 nevládních organizací a musím říct, že jsem byla řadou věcí znepokojená. Zhrnula bych to do tří hlavních bodů. Zdůrazňují se tady represivní a nikoli preventivní opatření. To je první věc. Řada těchto útoků nebyla spáchána bojovníky, kteří byli v zahraničí, ale zrodila se na okraji našich vlastních společností. Zatímco tato zpráva se soustředuje téměř výlučně na náboženské radikály, což by mohlo mít i určité následky tom smyslu, že některé osoby budou z náboženských důvodů stigmatizovány. Já jsem si nedávno přečetla dvě zprávy, zprávu Europolu o násilných a teroristických útocích v letech 2013 a 2014. V roce 2013 náboženský extremismus a radikalizace byly součástí dvou útoků. Cesta. V roce 2014 většina útoků také neměla žádný náboženský podtext. Toto vyplynulo z textu zprávy Europolu. A musím říci, že i já mám své terminologické preference a souhlasím s kolegyní Intfeld. I mně by se líbily preciznější pojmy, i když jsou možná obecnější, ale prostě líbí se mi více. Násilný extremismus a ne radikalizace nebo radikalismus. A nelíbí se mi ani násilný fundamentalismus, protože fundamentalista může být i nenásilný. Takže zase bychom to neměli očerňovat. Ve svých pozněvacích návrzích a v pozněvacích návrzích své skupiny jsem se, nebo jsme se soustředili také na vliv get a sociálního vyčlu, vy, vyloučení. Jak tyto osoby jsou vytlačovány na okraj a cítí se cizinci ve své vlastní zemi. Nemají pocit, že vůbec přináleží do Evropské unie. Teď co se týče segregace ve věznicích. My už jsme jednou v tomto výboru se o tomto bavili paní Daty si tu segregaci vysvětluje možná trochu sofistikovaněji. Nicméně ve všech jazycích, do kterých byl ten text předložen, se opravdu hovoří o oddělení nebo dokonce o izolaci. Takže je potřeba najít nějaké kompromisní slovo. Já si myslím, že to bude velmi důležité, jak, jakým slovem to vyjádříme. Teď internet. To je také citlivá záležitost pro naši skupinu. Každý zásah cenzury musí být velmi pozorně proskoumán a přeskoumán, protože je potřeba zachovat svobodu slova. To musí být zaručeno. Teď co se týče vzdělávání, ty různé kurzy o tolerování odlišnosti a respektování odlišnosti, to je určitě důležité. A potom ještě leží na srdci justiční spolupráce se třetími zeměmi. Já, já jsem říkala, že je potřeba ověřovat, zdali všechny mezinárodní dohody dodržují minimálně evropské standardy. Teď, co se týče přistěhovalectví a terorismu, tak já jsem proti etnickému a rasovému profilování. Jakékoliv povahy. A doufám, že najdeme kompromis, alespoň na úrovni jazyka, a doufám, že většina mých pozněvacích návrhů bude vzata v úvahu. Děkuji. Eh, děkuji. Jean Lambert má slovo. Také děkuji paní předsedkyně a děkuji paní Dáty za zprávu. Přes leto nás čeká spousta práce. Když se podíváme na tu masu pozněvacích návrhů, ve kterých vidíme opravdu celou škálu různých možností. Někteří se domnívají, že je možné to vyřešit represivně pouze na území jednotlivých států, jiní se na to dívají trochu celistvěji, šířej. Jak říkali ostatní, čekají nás jisté volby. A když se dívám na některé pozměvací návrhy, tak mám pocit, že jsou ještě lepší než ty, které jsem předložila já. Takže určitě tady je manevrovací prostor. Teď ještě k pár bodům, které byly zmíněny. Také si myslím, že by mělo být jasně definováno, k čemu odkazujeme. Já jsem také za svou skupinu předložila pozněvací návrhy, konkrétně číslo 21, k tomu, co to radikalizace je v tomto kontextu ve kterém to slovo používáme, a také o těch takzvaných zahraničních bojovníci nebo bojovnících v zahraničí. Protože opravdu potom člověk zapomíná, že to jsou občané členských států Evropské unie, které útočí, kteří útočí na jiné občany Evropské unie. Co se týče rozsahu působnosti, tak já vím, že ta samotná zpráva eh, chce být široká ve svém záběru. Já jsem předložila pár pozněvacích návrhů, například 23 a 142, ve kterých se snažím vyjasnit, že u radikalizace tady nám nejde jenom o jedno konkrétní náboženství či ideologii. Když se podíváme na rasistické, rasistické útoky a útoky proti muslimům, třeba islamofobní útoky nebo antisemické útoky. Nebo třeba ty hrůzné činy v, londýnsk, v londýnském metru, tak vidíme, že je prostě spáchala řada lidí různého vyznání nebo přesvědčení, kteří takto vraždí a působí strach ve společnosti. Takže to by mělo zaznít jasně. Ale měli bychom na to zapomínat, protože jinak je tady riziko, že někteří lidé nebudou schopni se združovat, nebudou schopni využít svého práva na združování. Teď ta hranice mezi těmi, kteří jsou zodpovědní za dohled a za podporu. Tady si myslím, že u určitých povolání je potřeba se na to dát pozor. Čím více na ně bude nahlíženo jako na někoho, kdo dohlíží, tak tím méně mu budou věřit, co se týče jeho podpory. Takže třeba když hovoříme o podpoře terorismu či eh, obhajování terorismu, tak to je něco jiného, než když někdo snaží vysvětlit, co to terorismus je. A vlastně ve Spojeném království se diskutuje o tom, jaký diskurs je vůbec třeba v univerzit, na univerzitách nebo na akademické půdě přípustný v tomto smyslu. Pochopitelně chceme se bránit proti nebezpečnému extremismu, ale nesmíme zapomínat na to, že přitom musíme chránit základní univerzální hodnoty. Potom jsem také předložila pozněvací návrhy k vězením. K tomu se jistě ještě vrátíme když budeme projednávat kompromisy a to tež platí i pro internet. Náš referenční bod byla stávající evropská právní úprava, kterou například máme v legislativě proti dětské pornografii. Chceme mít právní rámec, nejenom chceme, aby organizace konaly neformálně, a to navíc způsobem, kvůli kterým je někdo může dát k soudu, anebo který můžou zneužívat. <clears throat> Co se týče spolupráce se třetími zeměmi, tak tam je zase mít určité zabezpečovací prostředky k dispozici. Protože třeba v kauzi Guantamo jsme zjistili, že američané se dívají na Guantanamo jako na místo, kde se rekrutovali radikálové. Takže zase zasadit spolupráci se třetími zeměmi do příslušného rámce. A teď návrat a znovu začlenění do společnosti. To je také otázka, ze které se musíme poučit. Neměli bychom jenom se držet těch předsudků, které uh, vidíme v některých pozměňovacích návrzích. Nezávidím paní zpravodajci její úkol. Myslím si, že bude mít hodně práce při eh, vypracovávání kompromisu, protože eh, na některých místech je ta šíře opravdu skoro až zahlcující. Ale budu se těšit na to, že budeme na závěrečné zprávě pracovat konstruktivně. je? A nyní kolega, kolegyně Vindam. Eh, tak, eh, fru ordföranden. Och, eh... Děkuji, paní předsedkyně. Je to jedna z nejdůležitějších zpráv, kterou jsem poslední dobou četla. Někteří z vás apelovali především na eh, dodržování lidských práv, jiní řekli, eh, že tady roste důležitost fenoménu tzv. zahraničních bojovníků a že by tito měli být důrazněji zmíněni, zmíněni ve zprávě. Ti zahraniční bojovníci jsou však v podstatě teroristé, A na internetu najdeme jejich tedy verbovací eh, klipy, videoklipy. A teď je otázka, jak tohle řešit. Včera a předevčírem, když jsme hovořili se zástupci Eurojust, hovořili jsme o výměně informací a tedy návaznosti, anebo tedy provázaností jednotlivých teroristických, od provázanosti jednotlivých teroristických eh, skupin, což tedy opravdu nahání strach. Musíme bránit eh, vstupu teroristů na území Evropské unie. Tady bychom opravdu důrazně měli bránit naše vlastní občany. Děkuji. Kolega Beton, děkuji paní předsedkyně, v té zprávě hovoříte o radikalizaci, jako kdyby to byl nějaký spontánní, eh, spontánní fenomén, jako kdyby to nemělo žádný, žádnou příčinu. Ale každý terorista potřebuje nějakou ideologii, kterou by eh, na páchané násilí zdůvodnil, ať už jde o eh, Irsko, Baskicko a podobně. Vždycky je potřeba nějak odůvodnit páchané násilí. A také současná vlna násilí má svůj důvod. A se, se v podstatě snaží tedy dosáhnout založit, založení světového kalifátu. A v téhle zprávě ovšem tuhle ideologii vůbec nezmiňujete. Není tam jediné slovo jako islám nebo džihadist, džihadista, objevuje se to alespoň v těch některých pozměňovacích návrhech. Teroristé se v podstatě všichni opírají o stejnou literaturu, je to její tedy Korán a obsahuje takové citáty jako zabíjet nevěřící, zasít strach v srdcích nevěřících a podobně. A vzhledem k tomu, eh, že tady na půdě tohoto parlamentu se snažíme bojovat i proti podněcování nenávisti, překvapuje mě, že jste se tomuto textu nevěnovala. Jde v podstatě tedy o násilnou verzi kul- Mohamedova kultu a e, takovým extrémním příkladem je tedy kult smrti, kdy zabíjíte a nevadí vám, pokud přitom sami zemřete, vzhledem k tomu, že se pak aspoň rychle ocitnete v nebi mezi spoustou mladých panen. A jak to řešit? Je třeba řešit ideologii. Svět, nedá se bojovat s tímto fenoménem, dokud ho nepochopíme. Před pár měsíci nás tu navštívil jordánský král, který řekl v podstatě to tež. Jde o zápas mezi umíjenými a extrémními stoupenci. Ty musíme podpořit, eh, aby se tady ti umírnění stoupenci eh, uvědomili, že extremistický výklad není přijatelný. Musí tady vypudit extremisty ze svých společenství, ze svých mešit a západní vlády musí dát jasně najevo, že fundamentalistický islám nemá žádné místo v západních liberálních demokraciích. Jaká jsou praktická opatření? Za prvé, zabránit masové emigraci a ne to ještě urychlovat. Vy jste tu hovořili o tom, že byste otevřeli legální cesty. Stačí, že máme už teď dost eh, eh, lidí v našich zemích, kteří nezdílejí naše hodnoty. Neměli, bych jim, neměli bychom jich rozhodně tedy dovážet víc. Také musíme eh, přestat financovat, eh, musíme tedy vlastně odříznout ty finanční eh, toky. Saudská Arábie a další režimy platí za stavbu v mešit v našem sousedství. A také musíme změnit to, jak se na věci díváme, musíme začít od sebe západní civilizace prostě musí přestat ustupovat před ideologií temného středověku. Děkuji, kolegyně Majer. Dank voorzitter. Ja, dit rapport draait weer volledig natuurlijk om de, de hete brei. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že tato zpráva to vlastně dost překrucuje. Souhlasím s předřečníkem. Nevím, jak se to zpravodajce povedlo, ale nějak se jí to zkrátka povedlo udělat tak, že to je vlastně zpráva o terorismu, aniž by nazývala věci pravými jmény a pojmenovala vlastně pravého vyníka. Musíme hovořit o nebezpečí toho, že mladí lidé, kteří mají nějaké problémy, se, jsou oslavováni touto ideologií islámského eh, radikalismu. A tou ideologií, o které jste hovoříme, je právě islám. To je ten problém. A myslím si, že by o tom by se mělo hovořit v té zprávě protože ta zpráva, tak jak je sepsána nyní, ta nic nezlepší, protože místo toho, abychom zabraňovali tomu, aby teroristé přicházeli do Evropy, tak naopak vlastně my zde zdůrazňujeme, že ty lidi máme ponechávat v Evropě. Myslím si, že bychom se spíš měli těch teroristů zbavovat, než si je zde ponechávat. No a co ti džihadisté? Někteří byli sice deportováni, ale kolik z nich se zpět dostalo do Evropy? Máme vůbec eh, o tom nějakou potuchu? A jak je to s kontrolou na vnějších hranicích? V té zprávě se o tom něco trošku říká, ale zatím je to spíše tak, že vlastně Evropa přijímá s otevřenou náručí ty lodě plné migrantů a vůbec nevíme, kdo ti lidé jsou. Jsou to možná teroristé, je to opravdu kontraproduktivní. A už je nejvyšší čas, abychom změnili tento eh, slabý postup, abychom se, vy, vy, abychom se eh, eh, vyslovili proti těm imánům, kteří čtí tu nenávist. Měli bychom zavřít hranice, znovu tam dát tu ostrahu hranic a posílat ty lodě pryč, stejně tak, jako to dělá Austrálie. Ein letzter Redner steht noch auf. Další řečník Kolega Gerard Dupré. Eh, merci, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se o stručnost. Za prvé jsem chtěl poděkovat paní Daty za tuto zprávu, byť řada z nás má výhradu k určitým niancím, určitým prohlášením. Přesto mám pocit, že její zpráva je výborným základem pro další práci, protože pojednává v podstatě celé pole. Nenechejte se příliš zrušovat, paní spravodajko, eh, těmi, kteří říkají, že ospravedlněte teroristy, to si myslím, že poukazuje spíše na jejich blbost, než na jejich schopnost analyzovat text potom tady dochází k určitým směšováním. Pochopitelně, že mezi nelegálními migranty jsou teroristé, ale to neznamená, že nelegální přistěhovalec rovná se terorista. Takže prosím, nezjednoduš, pardon, nezjednodušujme to, protože jinak to budou hlouposti. Teď, co se týče pozněvacích návrhů, tak hodně hovoříte o strategii. A to je spíše kvůli Evropské komisi, která ji vytvořila několikrát a aktualizovala. Já si myslím, že teďka spíš potřebujeme nějaký akční plán, operační plán, který musí být proveden. Strategie ta už definována byla. Potřebujeme operační akční plán, který by reagoval na skutečné hrozby. Na to bychom se měli soustředovat. Za druhé, teď co se týče terminologie a diskuse k termínům, tak já mám za to, že nejlepší by bylo odkázat k protokolu Rady Evropy, který hovoří o radikalizaci vedoucí k terorismu a k násilnému extremismu. To jsou přesně ta slova, která tam jsou. A za třetí, spolu s kolegy si myslím, že bychom se spíše měli soustředovat i na roli Europolu na posilování její schopnosti třeba i bojovat proti nebezpečnému a teroristickému obsahu, eh, který se stále více vyskytuje na internetu. Hodně se hovořilo o, mos, o mešitách, ale já jsem hodně četl studii, kde se říká, že mešity mají menší vliv na mladé lidi než internet a že naopak řada z těch bojovníků, kteří eh, jedou do svaté války na střední východ, byly, bylo více ovlivněno a tím, co jim říkali kamarádi a co četli na internetu, než to, co slyšeli v mešitě. Takže pozorovat, já vím, že to je delikátní problém a vím, že eh, hranice mezi svobodou slova a podněcováním k trestnému činu je velmi tenká, ale přesto si myslím, že služby, které máme k dispozici, prostě jsou schopny sledovat internet. A je to účinné, pokud mám přesné informace. Od začátku června, pokud vím, už došlo k 50 zásahům vůči internetovým stránkám, které byly staženy a to právě díky práci Europolu. Takže vždy říkám, že Europol byl, by byl daleko efektivnější, než kdyby do toho vstupovaly jednotlivé členské státy. Já vím, že to je velmi citlivá záležitost, ale přesto jsem to chtěl říci. A teď poslední věc. Souhlasím s tím, co říkali někteří ostatní. Neměli bychom se jenom zabývat vnitřní situací členské, eh, Evropské unie, protože i vnější strategie je důležitá. Takže si myslím, že je potřeba pomoci partnerským zemím anebo zemím, které jsou ve velmi složité situaci, najít opatření, která by jim umožnila bojovat proti radikalizaci jejich mládeže. Takže Evropská unie by měla věnovat více prostředků na pomoc těmto zemím tak, aby se postrali o budoucnost těchto lidí a bojovali proti podněcování ke svaté válce a k násilí. To je všechno, paní předsedkyně, u tohoto vystoupení. Děkuji. Děkuji. Žeráde, ještě stručně kolegyně Kienge. A pak dáme zpátky slovo paní zpravodajce. Grazie, signor Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ta dnešní, to dnešní téma je velice důležité a také eh, velice zajímavé. Já už na tom tématu mm, pracuji, nebo pr- už jsem pracovala v rámci eh, něčeho jiného a jste ve výboru Libe je pro mě zajímavé i vlastně, jak se na to díváme jak z kulturního aspektu. Dělala jsem i ve výboru pro kulturu. Takže pro mě třeba je důležitá i otázka, jak můžeme přispět k deradikalizaci lidí. Tam je důležitý vliv okolí, zejména jejich rodin. Myslím si, že to je také důležité téma, takže zamyslet se třeba nad tím, jak můžeme podpořit rodiny těch zradikalizovaných lidí aby tam nevznikal nějaký začarovaný kruh. No a potom, kromě těch rodin, by měly existovat určité sítě, které by podporovaly ehm, ten proces deradikalizace například ve školách. Možná by tam měla být i nějaká školní osvěta a i třeba i kulturní programy, osvětové programy, ty by neměly být pouze ve školách, ale také ve věznicích, kde právě také dochází Eh, do největší míry právě k té radikalizaci. Takže dalo by se připravit i různé projekty, takové jakési kulturně psychologické, což by také mohlo přispět k pomoci, eh, mohlo by to také pomoci těm lidem, kteří usilují o deradikalizaci. Hmm. Také by tam měli hrát svou úlohu i lidé, kteří vlastně s tím měli sami zkušenost, protože, se, protože právě ty své zkušenosti mohou lépe předávat. Ještě bych eh, chtěla říct, že si myslím, že se dostatečně nezamýšlíme nad otázkou, jak identifikovat ty jednotlivce. Myslím si, že nemůžeme příliš eh, paušalizovat protože to bychom řekli, že tam spadají přistěhovalci nebo nějaké nejzranitelnější skupiny obyvatel, že ty jsou v té riskantní skupině. Já si myslím, že se musíme více podívat na eh, sociologická kritéria a zamyslet se nad tím, jaký lidé tam směřují do toho nebezpečí radikalizace. Nejsou to vždy třeba pouze chudí lidé, mm, také zde zaznělo to, že velký vliv má internet a různé nenávistné projevy na, na internetu. Takže nemusí to být pouze lidé, kteří jsou v nějaké zranitelné pozici nebo kteří jsou chudí. Může to být určitá třída lidí, které většinou bychom nepodezřívali. Takže myslím si, že i otázky jako je vzdělávání, osvěta, kultura, i to by se mělo brát v úvahu a i to bychom tam měli předat. No a co se týče toho vzdělávání, je třeba usilovat o posilování konceptu interkulturní výměny. Je důležité, aby se lidé dovídali více o cizích kulturách a i o jiných náboženstvích aby se tím odstraňoval ten strach, ty obavy z jiných náboženství a z jiných kultur, a to také přispěje k deradikalizaci. Děkuji, není Rašida. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji Moniko, děkuji za veškerá vystoupení. Úplně souhlasím s tím, že je potřeba využívat přesně definované termíny. Souhlasím s eh, paní Gomeš, s panem Depre a paní Intveld. Je pravda, že bychom to mohli na že bychom mohli používat přesnější termíny. Máte pravdu, že radikalismus anebo um, fundamentalismus neznamená nutně terorismus. Takže si myslím, že bychom měli přijít s přesnějšími definicemi, jak říkal pan Dipchy, aby to bylo efektivnější. Protože čím to bude vágnější, tím méně to bude efektivní. Teď, co se týče té strategie, kterou zavedla Evropská komise, ano, máte pravdu, ale já bych trochu kritizovala, tady to bylo kritizováno, že eh, se spíše jedná o strategii než o plán práce. Zase myslím si, že potřebujeme definici, když se hovoří o tom oddělení nebo segregaci. Je prostě potřeba najít správné slovo, já vím, že překlad je vždy složitý, tak doufám, že se nám podaří nějak se odpíchnout od toho velmi účelného eh, experimentu ve Francii, kteří umožní znovu začlenění určitých vězňů do společnosti, kteří by se jinak radikalizovali. Teď, co se týče radikalizace internetu, ano, máte pravdu, radikalizace probíhá více na internetu než v mešitách, to je pravda. A tady musíme více spolupracovat. Já vím, že jde i o svobodu slova, ale na druhou stranu je potřeba být přísnější vůči těm, kteří využívají internetu k tomu, aby vydělávali peníze a šířili svou propagandu. Teď, co se týče represe, ano, je to potřeba. Prevence taky. A je pravda, že tato zpráva by měla obsahovat i účinná preventivní opatření. Co se týče Europolu, tak úplně souhlasím, je to dobrý nástroj, dobrá instituce která by nám mohla pomoci řádně a účinně bojovat proti terorismu a radikalizaci. Teď, co se týče vnějšího financování, my jsme o tom hovořili s paní Gomeš, měli bychom žádat větší kontrolu a dohledatelnost prostředků ze zahraničí a také musí být jasné, eh, jasnější, eh, které země hrají dvojí hru, jako hovořilo se třeba o Saudské Arábii. Je pravda, že tady k tomu přistupujeme velmi licoměrně, protože na jednu stranu s nimi spolupracujeme a na druhou stranu co se týče lidských, zdrojů, lidských práv, tak nám jedno, co tam dělají. V Londýnu jsou třeba mešity, které jsou zcela financovány ze zahraničí a navíc člověk úplně přesně neví, jak to tam probíhalo. A tady si myslím, že najdeme kompromisy, protože v zásadě souhlasí všechny politické skupiny. Vy jste tady hovořili o blbosti, no tak já nevím. Já si myslím, že bychom se neměli pouštět do útoku a do stigmatizace. No, migrace a terorismus to tady pořád posloucháme, vidíme, k čemu to vedlo. Takže prosím, buďme trochu odpovědní, přistěhovalectví neznamená terorismus. Ano, mám, neměli bychom eh, tyto útoky prostě odpovědnost za ně vztahovat na celou skupinu. Protože pokud tak nebudeme hovořit, tak nás bude více lidí poslouchat, než když budeme vytvářet nějaké karikatury a, a zjednodušovat to, to už konec konců slyšíme roky. A potom říkáte, že já říkám, že teroristé jsou oběti, tak mi to tam prosím ukažte v té zprávě. Co se týče respektování základních práv, no tak to prostě nejsme. Nebudeme přece bojovat proti barbarství barbarskými prostředky. Hovořili jsme tady o Guantanamu, to prostě absolutně nebylo účinné, nic to neudělalo proti terorismu, včetně těch lidí, kteří přímo v, v Guantanamu byli vězněni. Navíc, kteří nebyli z ničeho obviněni. Někteří se dostali ven, pak se radikalizovali a potom spáchali teroristické trestné činy. Takže jako myslím, že i my bychom občas měli být odpovědní, protože konec konců jsme přece europoslanci a europoslankyně, jsme v evropském orgánu a prostě základní práva a jejich respektování je zásadní a umožní nám to společně bojovat demokraticky. Tolik tedy zhruba, co jsem chtěla říci, ale obecně si myslím, že i z dnešní debaty vyplynulo, že se nám podaří najít kompromisy a najít tedy akční plán a program, který by byl akceptovatelný. Děkuji. Děkuji paní kolegyně a hodně úspěchu při zpracovávání více než 660 pozměňovacích návrhů. Já věřím, že se vám podaří všechno dobře zkombinovat. Hlasovat budeme 12. 13 a do pléna to půjde v listopadu. A nyní tedy ten bod 19 byl přeložen, tím se dostáváme k bodu 20. Otázka k ústnímu zodpovězení komisi ze dne 12. března 2015 o finančních prostředcích vynaložených na agenturu Frontex ve Španělsku, kterou předložila Marina Albiol Guzmán. My o tom budeme hovořit podle eh, pravidla 130 odstavec 4. A já tady dávám slovo kolegovi, který se k věci vyjádří. Good afternoon. Dobré odpoledne. Já se jmenuji Vatek Kolačinský, zastupuji komisi, generální ředitelství, oddělení, které se týká zprávy hranic. Chtěl bych se odpovědět na otázku k ústním odpovězení, která se týká finančních prostředků vynaložených na agenturu Frontex. Chtěl bych ještě vysvětlit, že vzhledem k tomu, že ta otázka se týká provádění e, rozpočtu této agentury, tak komise přeposlala tuto otázku přímo Frontexu, aby jí poskytl potřebné podrobnosti. Celá ta eh, odpověď byla Evropskému parlamentu zaslána již 18. června. Na základě těch informací Frontexu potom také komise zaslala Evropskému parlamentu ještě další doplňující odpověď se všemi příslušnými prvky, které bych teď rád schrnul. Jsou to prvky, které již jsou obsaženy v tomto dopisu. Co se týče finančního, finančních přidělených prostředků, eh, špan, na španělské operace, které řídí Frontex, bych chtěl zdůraznit, že Frontex koordinoval čtyři společné operace ve Španělsku v roce 2014. Byla to operace Hera, Indalao, Minerva a Focal Point C. Celková částka, která byla přidělena na tyto operace, byla 4 miliony 681 tisíc eur co se týče využití těchto prostředků a co se týče kontrolních systémů, agentura má velice dobré monitorovací systémy, eh, které kontrolují dobré řádné využití všech prostředků. Chtěl bych eh, rovněž vyjasnit i to, že ta operace Mos Majorum, eh, byla zorganizována italskými orgány v rámci italského předsednictví a Frontex na tuto operaci eh, Mosmajorům nějak finančně nepřispíval. Co se týče cílů a následného hodnocení těchto společných eh, akcí, bych chtěla říci, že eh, v souladu s článkem 33 odstavcem 3 za ustavujícího nařízení Frontexu je to tak, že Frontex musí zhodnotit všechny provedené operace, agentury, jakmile vždy dokončí ty operace, tak společně s hostitelským členským státem a účastenským členským státem vypracují závěrečnou hodnotící zprávu. Součástí toho hodnotícího procesu je i vyhodnocení finančních, eh, finančně vynaložených prostředků. V odpovědi poslancům je také příloha, kde jsou jasně stanoveny cíle jednotlivých operací, jsou tam také ukazatele, jaké výsledky ty operace přinesly. Nevím, zda máme čas procházet všechny tyto prvky, ale mohu to všechno přečíst, celý obsah těch příloh, těch čtyř příloh, je tam příloha ke každé té operaci. Já se chci zeptat kolegu, co si o tom myslí. Dobře, takže prosím, prosím přečtěte nám to. Takže Hera 2014, společná operace Hera 2014. Tam bylo několik rozličných cílů. Hlavním cílem bylo posílit ostrahu hranic, bezpečnost hranic. Podle hodnocení, které provedla agentura, bylo tohoto cíle dosaženo. Další cíl byl posílit účinnost eh, ostrahy hranic, podle agentury tohoto cíle bylo dosaženo částečně. Dalším cílem bylo zlepšit operační spolupráci. To byl rovněž částečně splněný cíl. Co se týče posílení výměny informací, to bylo také částečně splněno a i e, dále lepší sdílení informací, to bylo také částečně e, doplněno. Vyho- správné vyhodnocování rizik a hrozeb, to nebylo dostatečně Eh, dokončeno. Tam ten cíl nebyl podle agentury úplně splněn. Eh, jednalo se tam o určitou aktualizaci eh, situace a také identifikace spojených rizik a hrozeb. Poslední dva cíle se týkaly zřízení platformy a výměny osvědčených postupů. Tohoto cíle bylo dosaženo. Posledním cílem bylo zřízení trvalých struktur a tento cíl byl rovněž považován za splněný. Dále, společná operace DALO v roce 2014. Cíl posílit eh, hranice, to bylo splněno. Dále, cíl zlepšit eh, efektivnost ostrahy hranic, toho bylo také splněno. Cíl posílit spolupráci, tento cíl byl rovněž splněn. Dále zlepšená výměna informací, to bylo částečně splněno. Cíl posílit účinnost výměnosti informací také bylo částečně splněno. Dále identifikace možných rizik a hrozeb, to bylo, mm, to bylo splněno. Výměna osvědčených postupů, tento cíl byl rovněž splněn. Cíl zřídit trvalé struktury, tento cíl byl rovněž splněn. Třetí operace ta probíhala ve Španělsku v roce 2014 operace Minerva. Takže za prvé cíl posílit bezpečnost hranic. Cíl byl považován za splněný, dále cíl posílené bezpečnosti hranic. Tento cíl byl rovněž považován za splněný. Posílení kooperační spolupráce, to bylo také splněno. Dále cíl zlepšit výměnu informací, rovněž splněný cíl. Zlepšení efektivnosti výměny informací, tento cíl byl částečně splněn. Dále cíl identifikace možných nebezpečí a hrozeb, tento cíl byl považován za splněný. Dále výměna osvědčených postupů, rovněž cíl, který byl považován za splněný. Školení, výcvik, tento cíl byl částečně splněn. Poslední, čtvrtá operace, to byla smíšená operace eh, ústřední bod C, focal bod point C. Tam byl cíl posílit bezpečnost hranic. Tento cíl byl považován za plně splněný. Dále cíl zlepšit efektivnost eh, ostrahy hranic. Tento cíl byl považován za částečně splněný. Eh, posílení spolupráce kooperační, tento cíl byl plně splněn, dále cíl zlepšit vyměnit výměnu informací, to byl cíl, který byl považován za částečně splněný. Cíl zlepšit efektivitu výměny informací byl považován za částečně splněný. Cíl identifikovat možná nebezpečí a hrozby byl také považován za částečně splněný. Cíl zřídit eh, lepší výměnu informací tohoto cíle bylo plně dosaženo a cíle, eh, cíl odborného školení, tak to byl cíl, kterého bylo částečně dosaženo. A nakonec bych chtěla ještě zdůraznit, že vzhledem k tomu, že agentura Frontex je nezávislým orgánem, nezávislou agenturou Evropské unie, kterou zřídilo eh, nařízení rady, tak od, plná, plná mm, odpovědnost na této za tuto odpověď spočívá na agentuře a tato odpovědnost byla jaksi převedena na komisi. Takže děkuji za velice důkladné informace a nyní dávám slovo kolegům. Děkuji, paní předsedkyně. Nám ale tahle odpověď nestačí a to jsme také čekali. Frontex je agentura, která není dostatečně transparentní a to vede k tomu, že my jako parlament nemůžeme fungování Frontexu dostatečně kontrolovat. Teď je otázka například, kolik peněz Jde na opevnění melily, které je obehnaná ostatním drátem. To je přímo vražedné zařízení. A jak je to s oblastmi, kde prostě dochází k porušování eh, základních lidských práv, kde jsou ohrožováni uprchlíci na životě. A také se vůbec nezmiňovali, jak je to se statutem uprchlíka a tak dále. A tedy porušeními tohoto statutu. Eh, paní předsedkyně žádá, aby kolegyně mluvila eh, pomaleji, protože je těžké simultánně tlumočit. Y como decía, estas devoluciones en caliente que el gobierno ha legalizado, si es que se puede legal... Pokud je ustavení těch takzvaných hotspots, Na toto téma eh, měla proběhnout důkladná debata, která však opět byla přesunuta. My si myslíme, tedy původně a, nám jsme byli pod jsme byli tedy přesvědčováni o tom, že právě existence hospod umožní ochránit základní lidská práva uprchlíků. My jsme však podnikli misi na Melilu a tam jsme se přímo na místě přesvědčili o tom, že tomu tak není. A ještě chci říci, že 4 miliony 600 tisíc euro eh, to je tedy vynakládáno na ochranu hranic, ale proti čemu vnímáte imigranty jako nepřátele, kteří ohrožují naše hranice. Tyhle peníze by se asi dařilo lépe investovat do mechanismů, které vedou k tomu, že je možné žádat o statut mezinárodní ochrany na to, že jsou budovány humanitární koridory a tak dále tak aby se každý rok tisíce lidí neutopili v moři. Chce k tomu komise ještě něco říci? Zdá se, že ne. Damit ich über zum nächsten A tím se dostávám k dalšímu bodu jednání 21 dohoda mezi EU a Dominikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Spravodajkou je kolegyně paní Maria Gabriel. A dorazí za chvilinku. Zástupci komise tady už jsou. Možná by mohla první vystoupit komise a pak teprve paní zpravodajka. Kdo za komisi je zodpovědný? Ta mladá dáma, my vám tady dáváme slovo. Děkuji. Ano, děkuji. Já vás trošku seznámím s pozadím tohoto návrhu. Jedná se o dohodu mezi Evropskou unii a Dominikou, kterou komise v roce 2012 zde byla e, dohoda o tom, e, aby se do přílohy dvě přeložila skupina pěti karabských zemí, plus je tam ještě e, Spojené arabské emiráty a další. Jde tam tedy o zrušení výzva povinnosti pro krátkodobé pobyty. Proběhlo tam posuzování případ od případu, také jsme vzali v úvahu Eh, celou řadu různých kritérií. Vzali jsme v úvahu i třeba eh, riziko nedovolené imigrace, bezpečnostních rizika, veřejný zájem, také vnější zájmy, eh, regionální koherenci a také otázku reciprocity. Následovala jednání a v květnu loňského roku bylo přijato nařízení 130 nebo rozhodnutí 135. Jednalo se tedy o tyto země Eh, karabské, eh, karabské a arabské země, pak tam ještě byla a pak tam ještě byly dvě země, kde však komise nedoporučila přesunout do toho pozitivního seznamu. Jedná se zde tedy o eh, možnost remote vízovou povinnost. Mm, je to tedy zapotřebí tuto dohodu udělat s každou zemí a musí tam být také zaručená plná reciprocita pro občany z Evropské unie, kteří chtějí navštívit tyto země, takže musí tam být tedy bezvízový styk na tyto krátkodobé pobyty i pro občany Evropské unie. Zatím je to tak, že devět zemí už podepsalo tyto dohody, které vlastně mě vstoupily v platnost, pět karibských zemí, to znamená Dominika, Granada, Grenada, svatá Lucie, svatý Vincent a Grenadíny a Trinidad a Tobago. Dále jsou zde tři tichomorské země, Samoa, Vanuatu a východní Timor a tou poslední zemí jsou Spojené arabské emiráty. Takže se všemi těmito zeměmi už byly podepsány dohody, které prozatím vstoupily v platnost a nyní je to předloženo v parlamentu, aby parlament eh, se k tomu také vyjádřil. Stručně ještě k obsahu. Všechny dohody jsou vlastně stejné, takže učiním jednu prezentaci pro všechny. Jedná se o pobyt maximálně 90 dní v rámci Schengenu. Také je tam ještě usnesení v eh, té příloze, kde se říká, jak se bude vypočítávat ten, ta, ta délka toho pobytu. Tak je otázkou ještě, jak se to bude vykládat. Eh, mohou tam být například obchodní cestující, kteří um, jedou někam pouze třeba na konferenci, nechtějí pracovat v té zemi, takže jsou tam ještě určité kategorie. A dále, co se týče také, také jsou tam ještě čtyři přidružené země, ne, nebude to vycházet z dohody, ale také se navrhujeme, aby tyto země uzavíraly bilaterální dohody, i tyto země také, e, aby se to tedy vztahovalo i na tyto přidružené země a členské, a týká se to i zemí, které vlastně zatím ještě neuplatňují plně šengenské aky. Nakonec ještě chci říci, že je zapotřebí vstup, e, splnit všechny vstupní podmínky pro Schengen. Musí tam být tedy a musí to by tedy maximálně na 90 až 180 dní do roka. Pak tam jsou ještě ty návrhy těch bilaterálních dohod pro hm, hmm, s dalšími zeměmi. Děkuji. A mezi tím už dorazila naše paní zpravodajka a ta nám tady řekne, jak probíhala jednání o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Zabývala se stejným tématem i za rok 2014 a nyní tedy přehodnotí současnou situaci. Děkuji. Je to pochopitelně téma, které nám tady v parlamentu leží na srdci a jsme velice rádi, že můžeme mít tuto diskusi. Na začátek řeknu, že kromě technického postupu schválení u každé z těchto zpráv musíme využít politickou hodnotu těchto dohod, a to jak vůči našim občanům, tak vůči zahraniční politice. Takže uzavření s Dominikánskou republikou, Granadou a ostatními. Navazuje na naše partnerství z dohody z Kotonu, tedy spolupráce pro rozvoj, politický dialog a kulturní, ekonomické a historické vazby. Kromě toho, co se týče Arabských Emirátů, a tady Trvám se na tom, že to je první arabská země, která takovouto dohodu uzavřela s Evropskou unii. To je potřeba zasadit do širšího kontextu. Je to prostě nástroj pro prohloubení spolupráce, kde obě dvě strany mají společné zájmy stabilizovat makroregion a být dobrými partnery. Arabské Emiráty zaručili plnou reciprocitu a stejné zacházení se všemi evropskými občany od března 2014 a vytvořili navíc pracovní skupinu pro lidská práva. A já mám pocit, že to jsou praktiky, které by mohly sloužit jako příklad dalším zemím v tomto regionu, které by chtěly také uzavřít takovouto dohodu. Takováto dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pohyby je tedy určitým prohloubením vztahu mezi Evropskou unii a těmito devíti zeměmi, ale zároveň je to další nástroj, který umožňuje posílit hospodářské a kulturní vztahy a zintenzivnit politický dialog, do kterého spoléha, spadá také základní svobody a lidská práva. Zrušení vizové povinnosti také otevře hospodářské příležitosti jak pro Evropskou unii, tak pro zmíněné třetí země. A ať už to je zvýšením turistického ruchu, anebo zjednodušením cest pro investory či podnikatele. A vidíme, že v těchto zemích je turistika právě eh, sektorem, kde se tyto země více nacházejí, aby diverzifikovali svou ekonomiku, ale nás to také zajímá jako Evropany. Takže si myslím, že tady je potřeba připomenout, že v určitých zemích neexistují žádné konzultáty, konzuláty členských států, že si často musí nechat šengenská víza dělat v zahraničí, což je hodně peněz stojí a o to důležitější je, aby toto zrušení bylo. Teď co se týče Saudské Arabie, tak a potřeba plánovat cestu dopředu, cena víz to jsou všechno povinnosti, které stojí mezi hlavními překážkami na cestě eh, turistice. Takovéto dohody také by měly sloužit jako nástroj pro dosažení našich eh, cílů zahraniční politiky. A chci jenom připomenout, že novelizace nařízení, které by vedlo k tomu, že 19 zemí v roce 2014 se dostane na pozitivní seznam, by také, eh, také tedy zpřesnilo kritéria, podle kterých se hodnotí jednotlivé země pro účely přesunu z jednoho seznamu na druhý. A takováto kritéria musí být dále kontrolována i poté, co tyto dohody byly uzavřeny, ať už jde o lidská práva, anebo o zásadu reciprocity například. A navíc, přestože nemáme údaje u určitých z těchto zemí, počet eh, nevy, negativně vyřízených, nebo respektive nevyřízených víz, odmítnutých víz je poměrně nízký u těchto zemí a, a ukazuje se z toho, také, že máme i důvěru vůči občanům těchto zemí. To je tedy několik aspektů, která jsem chtěla zdůraznit v první části svého, a, svého vy, e, vystoupení. Chtěla jsem, aby komise řekla ještě několik věcí. Za prvé, můžete nám prosím více říct k tomu, jak to vypadá s, bezpečností pasů u všech zemí a Jak to vypadá také s riziky získání pasu dané země, pokud jste občany jiné země a následně byste mohli se dostat do Evropy. Teď role Evropského parlamentu. Tady je mi líto, že Evropský parlament nebyl dostatečně včas informován o postupu bilaterálních vyjednávání. V roce 2014 jsme 19 zemí přesunuli na pozitivní seznam. A já jsem chtěla využít této příležitosti, abych požádal Evropskou komisi, aby řekla, něco více o vyjednávání s deseti dalšími zeměmi, mezi kterými je osm z AKT. Teď sledování kritérií a jejich dodržování po uzavření smlouvy. My jsme byli přímo zvoleni evropskými občany a máme bránit demokracii a lidská práva a jako takováto instituce jsem také chtěla upozornit na smíšený výbor, už jsem to udělala minulý rok jako zpravodajka, ale neustále chci na to upozorňovat jakou roli může Evropský parlament eh, hrát ve smíšeném výboru pro řízení těchto dohod. Myslím si, že by měla být aktivnější, protože to je téma, které je důležité pro nás, pro všechny. A nakonec si říkám, jak to vypadá s praxí dočasného provádění takovýchto dohod ještě předtím, než byly schváleny Evropským parlamentem. Ráda bych se zeptala, na základě čeho k této praxi dochází. Já samozřejmě chci, že chcete zkrátit postup, který občas je příliš dlouhý nebo složitý, u partnerských zemí, že tedy chcete, aby ty výjimky vstoupily v platnost co nejrychleji, ale na druhou stranu, pokud Evropský parlament by byl řádněji zapojen do vyjednávání, jak jsem to zmínila dříve, tak jsem přesvědčena, že bychom se dostali ke stejnému výsledku, aniž bychom snižovali manevrovací prostor Evropskému parlamentu v jejich rozhodnutí. Takže mám ještě další otázku týkající se dohod, které už se uplatňují od května. Evrop, má Evropská komise první údaje týkající se mobility uh, státních příslušníků těchto zemí ve smyslu cest do Evropy a naopak. A jako zpravodajka jsem velmi pro takovéto zrušení povinnosti, jsem proto, aby to parlament schválil. Chtěla bych dopředu poděkovat všem kolegům a kolegyním stínovým zpravodajům a členům výboru za vyjádření jejich postoje. A ještě jednou jsem chtěla dopředu poděkovat Evropské komisi za odpovědi na mé otázky a za příspěvky, které dnes dají do této diskuse, tak aby Evropský parlament s tím mohl co nejrychleji souhlasit. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gomez. que je suis ravie de voir Maria de retour au Parlement. Et, euh, je... Já jsem velice ráda, že jste se vrátila, vrátili do parlamentu. Já chci přečíst co mě tady nechal jako připomínky kolega Stínový zpravodaj. Omlouvá se za to, že tady nemůže být na, tom, na této první výměně názorů k těmto dohodám. Asi nemá cenu to připomínat, ale vizová politika a typ dohod, o kterých dnes jednáme, jsou zásadní pro mobilitu v Evropské unii, ale také pro pohyby mezi unii a třetími zeměmi. Kromě toho také jasně přispívají k dalšímu prohloubení vztahů mezi Evropskou unii a příslušnými třetími zeměmi. Tato obnovená spolupráce bude mít dopad na mobilitu, ale také na další zásadní aspekty, jako například vytváření hospodářských vazeb, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů. Kromě toho také posiluje kontakty mezi lidmi a konkrétně vyjadřuje zásadu volného pohybu, která je hlavním právem v Evropské unii. Takže v tuto chvíli chci velmi krátce zmínit tři prvky. Za prvé, potřeba zavést reciprocitu. Za druhé, pro Evropský parlament je důležité, aby uplatňování této dohody bylo kontrolováno a Evropský parlament musí být plně a pravidelně informován o výsledcích zavádění těchto dohod v praxi a to na základě eh, pravidel pro spolupráci mezi institucemi. Za třetí, ochrana lidských práv, to je v Evropské unii neustále velké téma. Kolega také říká, že je velice rád, a bude se těšit na další konstruktivní výměnu názorů s paní zpravodajkou a s dalšími stínovými zpravodaji. Kolegin Verža. Paní kolegyně Verža. Le... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já také mezi námi znovu ráda vidím Marie. je vždy velmi příjemné s ní pracovat, takže jsem ráda. Já ze zásady jsem pro uvolnění vizové povinnosti, protože když se podíváme na vědecké studie z této oblasti, tak vidíme, že víza u krátkodobých pobytů působí spíše více problémů, než je řeší. Takže v zásadě si myslím, že není žádný problém uvolnit zde vízový styk. Kromě toho také plně souhlasím s předběžnými připomínkami jak Marie, tak Sylvie, prostřednictvím Anny Gomeš. A Já vím, že ty dohody už vstoupily v platnost, ale jenom dočasně, takže mě to zase tolik nevadí. Eh, ne, pardon, mi to vadí, protože nás v podstatě postavili před hotovou věc ať už je to z jakýchkoliv důvodů, tak si myslím, že to zase nebylo tak úplně naléhavé, abyste předčasně uvedli v platnost tyto smlouvy. Já nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že nás čeká léto a že jste to chtěli liberalizovat eh, z turistických důvodů, protože konec konců, pokud máme mezi těmi státy něco společného, tak jsou to spíše turistické destinace pro naše občany. Pak mám ještě jednu připomínku k celé logice tohoto balíčku. Máme tam pět zemí z Karibiku, pak tam máme Pacifik plus Arabské Emiráty. A tam si myslím, že se kladou u nich nejvíce otázek, protože je tam méně turistiky než, ty ostatní, než u těch ostatních zemí. Jsem spokojená, že tato dohoda je vždy reciproční, protože to si myslím, že je zásada, které se musíme držet, protože jinak by to prostě bylo nepochopitelné mimo jaksi instituce. A také mám jednu obecnou připomínku, která se týká otázky velvyslanectví, o kterých hovořila Marie. To je také součástí vizového balíčku a doufám, že budeme mít rychle tyto zprávy o vizovém balíčku, protože se to tam trochu protahuje. Takže bych chtěla také vědět, proč jeden ze dvou zpravodajů to tak protahuje. Jinak, eh, tyto zprávy jsou určitě, se ubírají správným směrem a jsem ještě velice ráda, že jsem znovu mohla pracovat s Marie Gabriela. Znova se uvidíme v září a probereme podrobněji celou tuto záležitost.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 a myslím, že lidé by měli mít možnost cestovat svobodně v co největší možné míře. Proto se dívám pozitivně na uzavření těchto dohod. Já jsem se touto problematikou před pár lety zabývala. A to v souvislosti s občanskými svobodami. To je také téma, ke kterému bychom asi mohli říct více, abychom viděli, jak situace vypadá, co se v těchto zemích změnilo. Pokud jde o Arabské Emiráty, tam eh, vidíme určité pokroky v oblasti lidských eh, práv. Samozřejmě ještě eh, tady to má daleko k tomu, aby lidská práva byla plně uznávána v zemích, jako jsou Spojené Arabské Emiráty. také považuji za dobré, když tady dochází k určitému ulehčení Takže lidská práva jsou důležitá a já myslím, že právě v dohodě s Spojenými arabskými emiráty bychom na to měli klást velký důraz, protože tomu ne vždycky tak bývá. Děkuji a ještě kolegyně Kienge. Děkuji, paní předsedkyně. Také já jsem tedy ráda, že se o tom můžeme bavit. Je to velmi důležité téma, které má dopad na celou řadu z nás. Ulehčení vízové povinnosti přes tedy plně souvisí s tím, eh, co děláme na půdě tohoto parlamentu. Já jsem v delegaci pro zemi AKT a tady jsme hovořili s lidmi, které jsou čas, kteří jsou často oběťmi ponižování, zdržování, protože nedostanou včas víza. A pak, jak už to také bylo řečeno, je to i o zodpovědnosti a transparentnosti a také vlastně určité zdvořilosti eh, v našich vztazích s lidmi, se kterými pracujeme. Musíme najít způsob, jak vypracovat tyto dohody způsobem, který zajistí transparentnost a respekt. Chci upozornit na kontakty, které jsme navázali s obyvateli těchto zemí a moje otázka je následující. Je možné uvažovat o podobném nástroji také pro země AKT. Mnohokrát už to žádali, a to velmi konkrétně. Já vím, že Maria má spoustu práce, ale já bych ráda věděla, jak daleko se dostala v práci na téhle oblasti. Protože celá řada dalších zemí ještě čeká na uzavření dohody. Děkuji. To je tedy takový pěkný oslý můstek a já dávám slovo komisi, aby nám tyto položené otázky vysvětlila. Děkuji. Děkuji tedy za všechny otázky. Pokud je o bezpečnost cestovních dokumentů, jak už bylo vysvětleno v návrhu komise, my jsme se tím zabývali především v případě karibských zemí a zjistili jsme, že země, které jsou součástí bloku CARICOM, mají bezpečné cestovní dokumenty, totež platí pro občany států, ostrov, ostrovních států v Pacifiku, ti také mají pasy, které lze číst čtečkou. S Kvinou Bisau máme výjimku, protože tam to není úplně adekvátní. adekvátní. A My sledujeme tedy i objem nelegální migrace, počet navracených žadatelů a tak dále. To všechno vlastně je podkladem pro naše vyhodnocení situace. Pokud jde o situaci v ostatních zemích, do, s Perou a s Kolumbií jsme se dohodli v rámci jednání sametu celak a teď připravujeme tedy interní postupy tak, aby, toto, aby dohody bylo možno na podzim podepsat. Uh, a dohoda s Tonga, Kivety a Panao, tady jsme začali jednat. A pak tedy padne rozhodnutí o podpisu těchto dohod. Chybí ještě Šalamounovy ostrovy, Navutu, Valu, Mikronézie a Marshallovy ostrovy. Pokud je o další otázky, 6. května teprve byla ratifikována smlouva s eh, Arabskými Emiráty 28. května a dále s ostatními státy. Takže zatím ještě nemáme dost údajů o tom, kdo už této možnosti využil. Pokud je o společný výbor, který spravuje tyto dohody, Tady je Evropská unie zastupována Evropskou komisí. A já musím říci, že tenhle výbor se, nebo tahle pracovní skupina se schází velmi zřídka. Není to podobné práci jiných pracovních skupin. Vaše připomínka ke Spojeným Arabským Emirátům, já jsem říkala, že to nebylo obsahem původního návrhu komise, ale stalo se to obsahem smlouvy na základě žádosti našich kolegislátorů a otázka, zdali se najdou ještě další země. Chci vám jenom připomenout, že komise ohlásila, že na konci tohoto roku dojde k přesunu z pozitivních na negativní seznamy a opačně. A o to, o koho konkrétně v těch případech půjde, o tom budete informováni na podzim. Děkuji za tuto informaci. Maria, chceš ještě eh, vystoupit? Já jsem chtěla jenom poděkovat komisi a kolegům za jejich příspěvky do této diskusy. V září se sejdeme se stínovými zpravodaji a v tu chvíli bude možné tuto záležitost posunout ku předu. A no, Omlouvám se, komise nám moc tedy neodpověděla. Chtěla bych přesnější odpověď především, co se týče těch dočasných dohod. Když jsme odpovídali na lidská práva, tak jste řekli, že jste hodnotili lidská práva. Můžeme vidět to hodnocení? To myslím, že by bylo zajímavé. Äh, möchten Sie nochmal antworten, Frau Gallego? Chcete na to ještě odpovědět? Otázka na komisi. Ano, možná bych se k tomu vyjádřila. Jak už jsem říkala, tak v tom návrhu komise tam nebylo hodnocení eh, Spojených arabských emirátů, ale probíhá určitý dialog v rámci SVČ na téma lidských práv eh, ve Spojených arabských emirátech. Ano, já jsem si jistá, že se mm, podaří vyřešit všechny ty problémy ohledně těch víz. Dobře, takže tím se dostáváme k dalšímu bodu. Na pořadu jednání je to bod 30. Prezentace tří zpráv. které připravila tematická sekce občanská práva a ústavní záležitosti C. Jedná se o tři studie. Jedna se týká posílení společného evropského azylového systému a alternativy k Dublinu. Takže to je ta první studie. Chtěla bych ještě požádat příslušné panelisty, kteří budou studie prezentovat, aby přišli sem nahoru k předsednickému stolu. A možná nejprve <clears throat> eh, uslyšíme shrnutí první studie, pak pohovoříme tím druhým tématem bude spolupráce Evropské unie se třetími zeměmi v oblasti migrace. A třetí studie, která bude prezentována, se týká zkoumání nových cest, přijímání právních předpisů v oblasti pracovní a ekonomické migrace. Mě začátek bych chtěla našim dvěma panelistkám poděkovat. Jsme rádi, že jste si našli čas ještě eh, toto čtvrteční odpoledne, těsně před letní pauzou. Takže vás poprosím, abyste každá v deseti minutách přednesla svou zprávu. Děkuji, jsem velice ráda, že jsem mohla před vás předstoupit. My jsme připravili velmi podrobnou zprávu, která bude e, záhy vydána k posilování společného evropského azylového systému a alternativám k dublinskému systému přidělování žadatelů o azyl. První otázka, kterou jsme si kladli v návaznosti na studii, kterou jsme pro vás připravili a odprezentovali v prosinci, zněla jak dublinský systém přispívá k nebezpečným cestám žadatelů o azyl do Evropské unie. A co se týče odpovědi na tuto otázku, tak ji najdete v naší studii. Díváme se na to, jak strach z dublinského systému a znalost o něm mezi žadateli o azyl a uprchlíky vede k tomu, že se žadatelé o azyl snaží vyhnout kontaktu s úřady států, přes který vstupují do Evropské unie, a to z toho důvodu, že se bojí, že proti ním budou použity donucovací prostředky a že budou vysláni zpátky do této země. Například v Řecku, kde eh, zastavili návraty podle dublinského systému. A druhá otázka zase v souvislosti s problémem nebezpečných cest žadatelů o azyl a uprchlíků do Evropské unie se týká toho, jaké překážky stojí na cestě, bezpečnější cestě uprchlíku do Evropské unie. Ve zprávě si díváme na to, kdo přijíždí do Evropské unie bezpečnými prostředky. A myslím si, že to velmi dobře zapadá do diskuse, kterou jste měli o vizových povinnostech. Prostě tam, kde nepotřebují víza, tak ti lidé většinou se dostanou do Evropské unie bezpečně. Například z Tuniska mohou do Itálie za 35 euro přejet trajektem, anebo letět z Jordánska do Paříže za 300 euro. A neumírají nám ve středozemním moři po té, co zaplatili, aspoň podle toho, co UNHCR říkalo, 5 až 7 tisíc dolarů za takto nebezpečnou cestu. A další otázka byla, jaké nástroje máme pro to, aby jejich příjezd do Evropské unie byl bezpečný. Vrátím se k překážkám. První překážkou pochopitelně jsou vizové povinnosti. Za druhé, sankce uh, dopravců za to, že do Evropské unie přivezly osoby bez příslušných dokladů. A tyto sankce převozců v podstatě umožní uplatňovat vizovou povinnost u těch, na které se vztahuje. Když se podíváte na hlavních deset zemí původu žadatelů o azyl v Evropské unii, tak uvidíte, že tam je pouze jedna země, jejíž občané nepotřebují víza k tomu, aby vstoupili do Evropské unie. A to je Srbsko. jakými mechanismy bychom mohli umožnit bezpečný vstup žadatelů o azyl do Evropské unie. Například zrušení vizové povinnosti, což jste zrovna probírali. Evropská unie navíc již provedla případy humanitární evakuace. Většinou se jednalo o občany Evropské unie, ale nejen. Jednalo se někdy i o státní příslušníky třetích zemí. My jsme před rokem připravili zprávu týkající se humanitárních víz a jejich fungování a poskytujeme příklady členských států, které poskytují takováto humanitární víza. A následně jsme řešili otázku stávajících migračních cest. Když se podíváte na žadatele o azyl ze zemí, ze kterých stále více lidí prchá do Evropské unie, a kde platí vizová povinnost, tak zjišťujeme například, že státní příslušníci Sýrie a Iráku cestují nebezpečně přes Sedomoří. Podle Evropské komise představují polovinu osazenstva těch nebezpečných lodí, ale občané Ukrajiny tou cestou nejdou. Jdou po zelené hranici, což je daleko bezpečnější. Vyšiřané Iráčané se snaží po zelené hranici přejít z Turecka do Řecka nebo do Bulharska, tak podle zpráv UNHCR a Human Rights Watch zjišťujeme, že se setkávají s extrémním násilím, které dokonce bylo v některých případech smrtelné, takže na, z těchto důvodů nepoužívají tyto bezpečnostní, bezpečnější cesty. Dále nás požádali, abychom se zabývali otázkou přijímacích center v rámci Evropské unie v této studii. A chceme připomenout, že máme a, fondy, které jsou financovány z AMEFu a všechna tato přijímací centra jsou přijímací centra Evropské unie. Donucovací prostředky u žadatelů o azyl nám velmi vadí a zdůrazňujeme ve zprávě, že je potřeba zajistit, aby podmínky v přijímacích centrech, které platí podle nové směrnice, byly dodržovány. Potom nás požádali, abychom se podívali také na tato přijímací centra mimo Evropskou unii, A zase jsme chtěli upozornit poslance a poslankyně Evropského parlamentu na argumenty proti uspořádání těchto středisek, založení založit těchto středisek mimo EU. Děkuji mnohokrát. Druhá část této zprávy se týkala možnosti vytváření vzájemně ho uznávání pozitivních rozhodnutí o udělení a o udělení azylu. A podle dublinského systému platí, že když e, bylo vydáno negativní rozhodnutí, tak to je uznáváno vzájemně. Ale co se týče pozitivních rozhodnutí, tak to platí v jiných oblastech evropského práva, včetně justice a vnitra. Například se to týká evropského zatykače anebo evropského ochranného příkazu. Což je zajímavé, že to jsou dvě oblasti, kde máme daleko menší harmonizaci právní úpravy než v oblasti azylu v tuto chvíli. Požadavek vzájemného uznávání důvodů k poskytnutí azylu vyplývá přímo ze smlouvy o fungování Evropské unie článku 78, kterýž to je právním základem pro společnou azylovou politiku, který má vytvořit, který má dát řádný status lidem, kteří potřebují mezinárodní ochranu v Evropské unii, což musí být v souladu s ženevskými úmluvami. A ten vyžaduje, aby byla přijata opatření pro evropský společný azylový systém, který by zahrnoval jednotný status azylanta, který bude platit v celé Evropské unii. Tedy důvody pro vzájemné uznávání, které by nás přiblížily eh, k tomuto jednotnému systému platí a jsou mnohé, protože by to zlepšilo a posílilo provádění společného evropského azylového systému, což je v souladu s hlavními základami, zásadami Evropské unie, včetně svobody pohybu a základními právy a kromě toho by to také vedlo k investicím do posilování kapacit těch zemích, které v tuto chvíli nejsou úplně v souladu s evropským právem a jejich systémy nejsou harmonizovány s ostatními. A navíc by to zmírnilo negativní dopady dublinského systému, mezi které mimo jiné patří třeba to, že osoby, za které je zodpovědný jeden stát ve smyslu uh, určení, jestli jsou žadateli o azyl, by potom dostávali ochranu pro pět po dobu pěti let v té dané zemi. To tedy platí v tuto chvíli, i když ten stát, ve kterém ta osoba je, není ten stát, se kterým má daná osoba nejbližší vazbu, anebo kdyby nejlépe eh, se integrovala a přispívala evropské společnosti. Je to tedy důležitý krok pro zlepšení uplatňování Dublinu a navíc je to také právní požadavek sám o sobě. V této zprávě jsme se dívali na dvě možnosti zavádění zásady vzájemného uznávání v evropském právu. Za prvé, okamžitě po vydání pozitivního rozhodnutí o mezinárodní ochraně by to muselo být uznáváno v jiných členských státech, čili pokud, od, pokud to uznal stát A, musí to uznávat stát B od prvního dne. To by pochopitelně nejvíce svědčilo volnému pohybu těchto osob, které dostaly buď to prvotnou nebo druhotnou mezinárodní ochranu. Čili to je asi ten nejbližší způsob, jak se dostat k cílům smlouvy. Nicméně nevýhodou může být, že to může být považováno za určité riziko, že ty země, které mají vyšší eh, životní standard pro uprchlíky by pravděpodobně byly atraktivnější pro osoby, které by okamžitě dostaly právo volného pohybu. Takže z toho důvodu jsme říkali, že toto doporučení, stejně tak jako řada dalších doporučení, musí jít ruku v ruce s posílenou snahou o provádění stávajících azylových závazků po celé Evropské unii. Druhou možností, kterou předkládáme k vašemu zvážení, je menší změny ve stávajícím právním rámci a bylo by to zkrácení období, po které osoba, která dostane ochranu, může využít práva přesunout se do jiného členského státu. Nebylo by to pět let, což je pro tuto chvíli platné podle směrnice o pohybu, pohybu pobytu, ale byly by to dva roky. A následně tedy lidé by se mohli přesunout do země, kde budou mít větší příležitosti založit si dobrý život a dobře se integrovat na dva roky protože pro tuto chvíli se v podstatě musí integrovat v tom, snažit integrovat v tom státě, kde dostali ochranu. V rámci tohoto systému bylo možné pořád ještě zachovat všechny podmínky, které v tuto chvíli platí pro mobilitu, ale byly by tam výjimky pro humanitární případy. A tato zpráva se potom zabývá alternativami dublinského systému, což je v tuto chvíli aktuální. A předkládáme několik možností k diskusi. Za prvé, radikální krok k vytvoření Evropské agentury pro migraci, azyl, azyl a ochranu, která by zpracovávala tyto žádosti, ať už kdekoliv jsou podány. A následně by je přidělovala jednotlivým členským státům na základě stanovených kritérií, která by byla stanovena v evropském právu. Druhá možnost, eh, o té hovoří občanská společnost, tedy dát lidem možnost si vybrat, kde chtějí požádat o mezinárodní ochranu. Na druhou stranu v tuto chvíli je to méně populární volba pro členské státy a zdá se, že nebude přijata ve stávajícím politickém klimatu. A třetí možnost by bylo přesunutí, přestěhování eh, těchto eh, uprchlíků po podání ochrany, což jsme viděli třeba v případě Malty, a nebo dokonce ještě předtím, v době, kdy žádají o azyl, a to na základě distribučního klíče, který bere v úvahu kapacitu, počet obyvatel, hospodářskou sílu a, a určité konexe, které, nebo vazby, které cítí žadatel o azyl k nějakému státu. A potom v další části se díváme na eh, zjednodušení finanční podpory, která by mohla pomoci těm státům, které v tuto chvíli čelí velkým tlakům do té míry, že nejsou schopny plnit své závazky. Nejjednodušší právnicky by bylo navýšit oblavku, obálku nouzového financování prostřednictvím AMEFu. Tady už došlo k navýšení, jak to velmi dobře víte, oproti předchozímu období, kde jsme měli Evropský fond pro uprchlíky, ale když se díváme na poslední události a díváme se na prostředky, které mají k dispozici státy, které jsou opravdu v nouzi, tak vidíme, že jsou nedostatečné a nemůžou plnit povinnosti vyplývající z legislativy. A další možností by bylo vytvořit zvláštní fond v evropském rozpočtu, který by přímo sloužil tomu, aby zajistil větší solidaritu. Tím, že by třeba řešil uh, finanční nerovnováhou anebo přímo fyzické odpovědnosti. Ve všech těchto třech případech, jak říkáme, takovéto navýšení financí musí jít ruku v ruce s opatřeními, které mají zajistit, že budou jasně stanovovány cíle, že budou kontrolovány referenční um, hodnoty a že bude zajišťováno řádné využívání finančních prostředků. Děkuji. Děkuji. Děkuji za všechny náměty i za to, že jste tedy odmítli tu možnost, že vůbec nejjednodušší by bylo prostě lidem dávat peníze, protože eh, já to vím i z své pozice člena výboru pro rozpočet. A já se zeptám, jestli máte nějaké otázky, i když už tak trochu přetahujeme. Já to tedy jenom velmi zestručním ale tato problematika finanční podpory je velmi důležitá. V mé země, která přijímá méně uprchlíků, nebo čistě proto, že prostě k nám jich tolik neproudí, jako do ostatních zemí, z určitých důvodů, ale Já jsem hovořila se starosty oblasti, které jsou vylidněné, které již byly vylidněné před krizí a pak tedy spustly ještě víc. 485 tisíc lidí opustilo naše zemi v uplynulých letech. A tito starostové by opravdu uvítali, kdyby se v té oblasti usídlili uprchlíci. a tedy také migru, migrující pra, nebo dojíždějící, pracující za předpokladu, že by existovala dostatečná podpora. Mohou se tam usídlit, je tam k dispozici půda, dokonce i domy. Takže to je tedy klíčová věc, kterou bychom také měli nabídnout jako takové řešení nebo jako takový stimul Eh, jakožto jedno, anebo tady jedno z kritérií, tak aby ten klíč pro distribuci byl opravdu spravedlivý. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat za tuto prezentaci, za tuto studii. Je tam celá řada doporučení, která nám může pomoci s těmi našimi <clears throat> doporučeními na kterých pracujeme. Já bych chtěla teď něco říct, je možná trošku na lehčí notu. Navážu na to, co zaznělo. Teď je to na radě a na členských státech. Musíme přesvědčit eh, o tom, eh, že by tady jste měl být ten distribuční klíč, tak možná byste mohla udělat takové turné a obět všech těch 28 členských států a pře, trošku se samozřejmě přesvědčit místní vlády. Protože když se o tom hovořilo, o tom distribučním klíči na radě, tak to skončilo zablokováním. Ehm, teď bych chtěla ještě navázat na to, co říkala Ana. Ehm, v naší zemi máme poměrně pozitivní příklady, třeba jak, eh, jak, jak, jak, jak se to vyvinulo třeba v těch malých vesnicích, takže si myslím, že můžeme mm, také navázat na tyto dobré příklady a tím to zablokování uvolnit. Protože někdy to vypadá eh, z toho velkého, eh, z toho, z toho pohledu trošku složitě, ale když se podíváte na konkrétní věci, tak tam to není tak špatné. Paní kolegyně Valero. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Domnívám se, že je velice dobré, že jsme měli možnost eh, vyposlechnout si tyto návrhy řešení, které jste připravili. Jedna věc tady trochu chybí v rámci této diskuse. Měli bychom hovořit také o poměry přijímaných e, žadatelů o azyl. Těto utečenci mm, si chtějí vybírat stát, takže otázka je, zda bychom měli také brát v úvahu tu, e, tu volbu těch utečenců ale to znamená, že by každý členský stát měl mít dobré přijímací kapacity. A musíme o tom ještě hovořit. Nyní paní kolegyně Kienge. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rovněž děkuji za prezentaci této studie. Musím říci, že ty informace, které jste zde prezentovali, jsou nesmírně přínosné pro naši práci protože se věnujeme holistickému přístupu k migraci ve Středomoří. Mm, myslím si, že některé ty věci, které jste tam přednesla, se mohou hodit, mohly by přinést pokrok. Je tam jedna věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Musíme stále více pracovat na šíření osvědčených postupů. Vy sama jste o tom hovořila, zejména když jste hovořila o financování, o těch fondech. Domnívám se, že je důležité také lépe využívat prostředky, které jsou k dispozici a na to bychom právě mohli využít ty osvědčené postupy z praxe. Hmm, šlo by možná něco ušetřit, protože ty procesy by byly zjednodušenější. Navíc by, se, by bylo dobré používat postupy, které se již ověřily v praxi. Já se domnívám, že ta vaše doporučení by eh, měla právě propagovat třeba to eh, šíření osvědčených postupů. Co se týče zdrojů, musíme přemýšlet o reformě v rámci každé země. Možná, že kdybychom dokázali lépe bojovat s korupcí a organizovaným zločinem, že by nám to pomohlo i s lepším hospodařením s těmito prostředky. Musí tam být větší transparentnost. Peníze, které půjdou na migranty a na azylovou politiku by eh, neměly končit v rukou eh, nějakých zločinců. Hmm, vede to k tomu, že tito lidé se často dostávají do pozice, v níž jsou vykořišťováni. Takže i v této oblasti ještě zapotřebí učinit hodně práce. Nakonec se chci ještě vyjádřit k tomu vzájemnému uznávání v rámci azylového systému. To si myslím, že bychom nad tím se měli zamyslet. Děkuji. Anmerkungen machen. A ještě dvě připomínky, které napadly mě. A relokace se vůbec neobjevila v vašem vystoupení, protože já považuji, a to mě překvapilo, protože já považuji relokaci za jeden z nejdůležitějších legálních nástrojů, který by umožnil uprchlíkům přecházet do Evropy. A za druhé, členské stát, otázka je, jak podpořit členské státy. Tady tedy ten dublinský systém eh, svým způsobem selhává. Některé členské státy mají už rozvinutý azylový systém azylového řízení, jiné v tomto ohledu poměrně zaostávají. A Zrovna tak se liší tedy ta schopnost integrovat a přijímat uprchlíky. To mě tedy především zaujalo na vašem vystoupení. A teď tedy ještě jednou uh, vaše reakce na toto vystoupení a pak půjdeme dál. Very useful observation. Ano, děkuji za vaše názory, které jsou velice přínosné. Myslím si, že výměna osvědčených postupů je nesmírně významná. A ještě chci navázat na váš komentář, který se týká využívání prostředků. To je skutečně věc, která bychom se měli věnovat. A pak jste hovořila i o té možnosti vzájemného uznávání. E, ptala jste se na otázku přesedlování. My jsme se tomu věnovali v té zprávě, mm, když jsme přemýšleli o možnosti udělování humanitárních víz. Tam jsme přemýšleli o tom, že lidé by mohli získat humanitární víza, aby pak mohli přijet do Evropy a žádat se o azyl. Možná se k tomu ještě vyjádří kolegyně. Myslím si, že opravdu je zde zdráhavost ze strany členských států vynakládat na to další prostředky, to je pravda. Mm, souvisí to trošku i s, tedy s tou zdráhavostí vůči politice přesedlování a distribuce uprchlíků. Myslím si, že zde e, čelíme velké výzvě. Je zde určitá tendence toho, že Evropská unie se vlastně neuvědomuje, jak velká je ta výzva, jak velký je ten problém. My to vlastně nevnímáme jako velkou kolektivní výzvu. Členské státy se snaží k tomu přistupovat unilaterálně, ale já si myslím, že je tedy důležité, abychom si uvědomili, že je důležité ty prostředky distribuovat tam, kam, eh, kde, kde jich je zapotřebí. Eh, vidíme, že ta situace je nerovnoměrná, třeba hodně uprchlíků usiluje o to, aby se dostali do Německa, pak tam jsou zase na druhé straně ty státy Jižní Evropy, které čelí velkému tlaku. Takže my se musíme věnovat jednak té stávající situaci, ale musíme mm, usilovat i o zlepšení celého toho systému azylového v Evropě. Dále, co se týče těch přijímacích um, podmínek, tak je důležité eh, držet se těch eh, stanovených norem a standardů. A navíc v roce 2013 byla ta směrnice o přijímacích podmínkách přepracována. Hovoří se tam o možnosti eh, Mm, více tedy podporovat, mm, nebo mít, mít eh, máme více využívat Evropský úřad pro, mm, podporný úřad pro otázky asilu. Zpráva také obsahuje analýzu návrhu Evropské komise na přemysťování uprchlíků. Nachází tam celou řadu pozitivních prvků, ale my chceme potrhnout to, že je zapotřebí více brát v úvahu i skutečnost toho, že ti uprchlíci sami usilují o nějakou konkrétní zemi. Nejedná se pouze o jejich lidské právo, ale je to vlastně i určitá praktická věc, protože dublinský systém podle našeho názoru nedokáže dobře právě reagovat na ty záměry, na tu vůli těch samotných lidí. A to vidíme eh, potom vlastně tím, že ti lidé se stejně nakonec potom eh, přesouvají do jiných zemí, i když právě to dublinské nařízení se snaží o to, aby limitovalo tento další pohyb. Eh, italské předsednictví usilovalo hm, také o práci v této oblasti, ale nedoka- nedosáhly takové zapojení. Hm, takže my jsme se k tomu ještě chtěli vyjadřovat i v té zprávě. Nepovažujeme to ani tak za politické um, problémy, jako za technické. Snažíme se najít dvě technicky právní způsoby, které by mohly fungovat. Výchozím bodem je to, že Evropská unie by mm, o to měla usilovat, protože to je vlastně součástí smluv. A nyní vám tedy srdečně děkuji. A dovolíme vám už odejít, svoji povinnost jste splnili a můžete se užívat letní přestávku. A zvu sem další dva hosty. Bei dieser Studie geht es um die EU V této studii jde o spolupráci Evropské unie se třetími zeměmi na poli migrace a oba řečníci už k nám spěchají. Máte 10 minut oba společně na představení své studie, aby ještě zbyl prostor na otázky a odpovědi. quickly I er was informed. Huh? Martin. Ah, Mr. Martin, that's fine. I had Mr. De Bruyke, that's fine. So I, I'm, I'm happy to welcome. Každopádně tady, tady vítám pana Martina, který nahradil pana De Bruke a ptám se, kdo chce začít. Děkuji velice. Je nám ctí tady odprezentovat výsledky předběžně výsledky studie a pohovořit jménem našeho týmu výzkumníků. Náš tým je součástí týmu Odysseus. Řešíme problematiku migrace. Tina Gostázar, my colleague here, Ivan Martin, a já jsem tady právě přečetla složení tohoto týmu. Naše studie řeší za prvé, tedy nastavuje kontext, jaké jsou výzvy pro posílení společného evropského azylového systému, jaké jsou alternativy k Dublinu. To souvisí tedy s e, přijetím globálního přístupu k migraci a mobilitě. Tady řečíme Tady tu řešíme tu složitou otázku toho, jak distribuovat eh, kompetence v eh, oblasti zahraniční politiky Evropské unie. Potom tedy nabízíme přehled všech nástrojů, které jsou k dispozici pro spolupráci EU s třetími zeměmi v oblasti migrace. A to zahrnuje některá hlavní poučení inspirovaná bilaterální eh, spoluprácí členských států. Eh, a to, jaký dopad to má na spolupráci s zeměmi Evropské unie. A hodnotíme tedy klady a zápory jednotlivých nástrojů a konečně také přicházíme s doporučeními toho, co jde zlepšit, hlavně pokud jde o koordinaci spolupráce mezi institucemi. V tomto předběžném stádiu se s vámi chceme podělit od některá předběžná zjištění, Já tady nejprve nastíním situaci a kolega potom pohovoří konkrétně o tom, jaká finanční podpora je k dispozici pro jednotlivé nástroje. A naše vystoupení je vlastně reakcí na otázky, které jste nám zaslali před běžně. Pokud jde o spolupráci EU se třetími zeměmi, my jsme nástroje rozdělili na politické, to jsou ty dialogy regionální bilaterální partnerství, pak máme právní nástroje, pokud jde o migraci, tedy ty globální dohody o spolupráci a přidružení. A také tedy eh, dohody o usnadnění vízového styku, určité výjimky. Pak tu máme také programy na regionální ochranu a také aktivity Frontexu a EASO. Provedli jsme srovnávací analýzu obsahu a účinnosti těchto nástrojů. Každý jsme vyhodnotili nebo obodovali podle účinnosti. Z tohoto ohledu můžeme říci, že regionální dialogy, bilaterální dialogy a partnerství pro mobilitu jsou jediné nástroje komplexní povahy. První pilíř pro organizaci legální migrace je zastoupen v globálních dohodách o usnadňování vízového styku, ale chybí nástroj, který by tak eh, žádatelům o azyl nabízel také, nebo umožňoval také sehnat pracovní místa. Pak to máme ten druhý pilíř, kde se zaměřujeme na ostrahu hranic a případné navracení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 důraz je kladen na ostrahu hranic a readmisi. Tady tady pracuje především Frontex na bázi dohod o spolupráci a přidružení. A třetí pilíř a čtvrtý pilíř se zabývá především tedy ochranou a pokrokem v této věci a je to nejméně rozvinutá oblast. Stopy těchto aktivit lze najít v postupu EASO. Ty komplexní nástroje bývají politické povahy, zatímco konkrétní nástroje jsou buď právně závazné nebo operační, a týkají se tedy vízové povinnosti a případné readmise. Co tím chci říct? Není v podstatě rozdíl mezi, politic, mezi právně závaznou dohodou nebo politickým nástrojem, protože dokonce i právní text může obsahovat vágní ustanovení tak jak je to případ některých, eh, jak je to v případě některých eh, asociačních dohod. A to znamená, že partnerství a asociační dohody, ačkoliv tady ten původní záměr byl rozdílný, mají nakonec podobný účinek. A ty hlavní cíle odpovídají tedy těm třem pilířům GAM. countries and both for African countries. There is also overlapping efforts také je třeba posílit kapacity pro ochranu uprchlíků, to je možné simultánně prostřednictvím několika nástrojů. By visa liberalization dialogues with a varying degrees of intensity, resources and success. There is also a lack of sufficient involvement of member states. Členské státy nejsou dostatečně zapojeny do prosazování těchto nástrojů. V rámci těch regionálních dialogů by asi bylo užitečnější eh, soustředit se na dosažení konkrétních cílů a přerušit dialog tam, kde to nepřináší žádné plody. a navýšit prostředky, které by umožnily pravidelnou účast v tomto dialogu. Pokud je o partnerství pro mobilitu, iniciativy jednotlivých členských států by mohly nahradit multilaterální iniciativy. které by skutečně přinesly přidanou hodnotu a ne e, tedy trošku jiným, jinou formou než současné iniciativy. Pokud jde o partnerství pro mobilitu, ta implementace se nezdá být vyvážená. A je třeba také aktualizovat mechanismus, kterým je hodnocena účinnost těchto dohod. A je třeba tedy také mobilizovat další zdroje, aby partnerství pro mobilitě, o mobilitě skutečně mohla fungovat. A je důležité, aby partneři tedy aktivně vystupovali v této věci, aby nešlo o pouhé konzultace, ale o skutečné vyjednávání a rozdělení zodpovědností. A konečně pokud je o programy regionální ochrany, což zajímalo také komisy. Ty jsou tedy příliš široce definované, což vede k potížím při hodnocení jejich skutečného dopadu. Není ochota je prosazovat na místní úrovni, kde ta Evropská unie již není tak viditelná. Eh, lidé tedy daleko více znají aktivity UNHCR. Ta nová verze plánu tedy předpokládá větší zapojení členských států, více prostředků, ale rozsah působnosti je pořád příliš široký a to tedy může ohrozit ochranu ne? uprchlíků. Některé tyto nástroje lze zlepšit a vyžádá se to však čas a snahu a pak bude třeba dohlížet i na korektní implementaci těchto nástrojů a vyhodnocení jejich dopadu. A nyní dám slovo kolegovi. Muchas gracias. Eh, voy a hablar en español. Děkuji, budu mluvit španělsky. Kvůli tlumočníkům. Co se týče vnější spolupráce u migrace a azylu, a příslušných finančních nástrojů, tak to vše e, vychází z dlouhého procesu, v rámci kterého migrace a azyl se stávaly stále důležitějšími tématy v e, vnější spolupráci, rozvojové spolupráci a politické spolupráci. A Důsledkem toho je, že teď tady vidíte určité panorama čtyř generálních ředitelství, které vidíte přímo na diapozitivu v Evropské komisi, které se účastní těchto oblastí. Je to DEFCO, HOME, NEAR a EEAS. E <clears throat> Máme tedy k dispozici celou řadu nástrojů, které může využít partnerská země, chceli spolupracovat v oblasti migrace a azylu. Máme dokonce 15 či 16 takovýchto nástrojů, ze kterých se dají financovat opatření v této oblasti. Ano, často na to není moc vidět a ano, dochází tady k překryvům. Co se týče stávajícího období 2014 až 2020, tak máme nový tematický program týkající se veřejného dobra a globálních výzev, a co se týče migrace a azylu, tak máme k dispozici 344, 384 milionů euro na 7 let, zhruba 50 na rok. Což je, pardon, 344, což je trochu méně, než jsme měli v původním programovacím období, kdy to bylo 384. Máme tady geografické fondy, máme tady uh, nástroje pro rozvojovou spolupráci, a máme tady fondy u DG Home, nástroje typu evropské politiky sousedství. To jsou všechno věci, u kterých se dopředu přesně neví, kolik půjde do migrace, protože to závisí na tom, jaké projekty budou předloženy. Třeba co se týče geografických fondů, tak na bilaterálním základě Etiopie, Maroko a Nigérie považují v rámci spolupráce s EU migraci za prioritu. U regionálních programů se to ale často objevuje. Teď jenom velice stručně tři obrázky, ze kterých uvidíte, jak důležitá je spolupráce v této oblasti. Co se týče rozvojové spolupráce například, tak tady máme k dispozici podrobné údaje, zatímco u generálního ředitelství Home je nemáme, takže nevíme přesně, jaké částky byly věnovány do roku 2013 zahraniční spolupráce. Tady máme 100 milionů za rok, je to rok 2013 a představuje to menší nárůst. O 45-50 milionů na migraci a azyl na takovéto programy. Mezi roky 2009 a 2011 vidíte zásadní nárůst. A to kvůli integrovaným programům a řízení hranic v východní Evropě, kam také spadlo partnerství pro mobilitu. Na dalším diapozitivu vidíme zeměpisné priority vnější spolupráce v oblasti migrace pro Evropskou unii. 20% představuje samotné sousedství Evropské unie, tedy východní partnerství, východní Evropa. A potom tam máme severní Afriku, okrově, tam máme subsaharskou Afriku. A v podstatě mezi těmito třemi oblastmi nacház, dohromady nacházíme 66% veškeré spolupráce v oblasti migrace a azylu. Pak tam máme Azii a Latinskou Ameriku, které zase dostávají velmi málo prostředků. A nakonec na posledním diapozitivu vidíte, jak jsou tyto fondy rozdělovány mezi lety 2004 a 2011 podle tematických priorit. A vidíme, že cirka 30% jde na boj s nelegální migrací, 23% se týká mezinárodní ochrany a azylu, 40% migrace a rozvoje, což je takový zastřešující termín, pak tam máme 14% na legální migraci a podobně. A 10% na práva a migrantů a podobné kampaně. S tím, že to tedy nechrání přímo jednotlivé migranty, ale obecně jejich práva. V rámci této studie jsme se snažili zahrnout alespoň údaje z generálního ředitelství Home, což tedy nebylo úplně jednoduché protože velmi často nemáme k dispozici ty hlavní údaje, které potřebujeme k analýze. Ale je pravda, že u DEVKO je k dispozici máme. děkuji za obě prezentace. A kdo má otázky? Děkuji. Moje zkušenost, když jsem byla stálou zpravodajkou pro Libii, a to v časech Kadáfího, Evropská unie přistupovala k jednojednání eh, několika dohod, eh, takže tady vlastně Úspěch těchto dohod závisel na úspěchu dohody o readmisi. Chybělo úplně pochopení toho, co se vlastně politicky děje, co je potřeba. Členské státy byly v tomto ohledu úplně ignorantské. Kadáfi zrovna ze země vyhnal UNHCR, zacházel s uprchlíky eh, strašlivým způsobem, takže to, co se tam děje teď, není žádná novinka, to se dělo už za Kadáfího. Chyběly tedy principy, a to bylo tedy ne, nebo principiální eh, jednání a to bylo opravdu šokující. A já si nemyslím, že by se to nějak zásadně změnilo. Teď jsme svědky podobné skutečnosti a naší neschopnosti tedy eh, postarat se o ty, kteří to potřebují. Já se tedy ptám, jaké existují právní cesty Uvažují eh, členské státy dostatečně tímto směrem? Mají třeba některé členské státy již legislativu, která by umožnila bezpečný příjezd uprchlíků? Um, Ještě kolegyně Kienge. Grazie. E, anch'io ringrazio i relatori per... E... Děkuji, já bych hrozně chtěla poděkovat oběma mluvčím za jejich prezentace. Myslím si, že ještě stále je před námi dost práce. Stále ještě nemáme jasný obrázek mm, k asilu, mezinárodní spolupráce, spolupráce s třetími zeměmi. Vidíme to i tak, že vlastně ministři zahraničí jednotlivých zemí spolu nespolupracují. Každý má nějaký svůj návrh programu mě by zajímalo, jak můžeme toto důležité téma začlenit eh, do politiky, když vlastně ani třeba dvě ministerstva spolu nedokážou spolupracovat. Pak bych ještě chtěla upozornit na mladé lidi, mládež. To je také důležité pro mezinárodní spolupráci. Dnes eh, Musíme pracovat ze všech sil, abychom na jedné straně bojovali s nedovolanou migrací, ale abychom spíše se snažíme, aby lidé mohli pracovat ve svých zemích. Musíme mm, tam podporovat investice a týká se to hlavně podpory mladých lidí, kteří často v těchto zemích také představují velkou e, část e, produktivních e, populace v zemích subsaharské Afriky například. Myslím si, že bychom se měli zamyslet také nad změnami kritérií a podmínek, abychom podnítili investice do podnikání, do odborných školení mladých lidí, aby mladí lidé mohli získávat a vyvíjet dovednosti a znalosti ve svých vlastních zemích. A mě zajímá, jak, jestli k tomu dochází, protože i třeba z Balkánu odchází mladí lidé. Na to bychom se rovněž měli podívat a měli bychom si uvědomit, že něco zde zkrátka nefunguje. Pokud máme určité nástroje k dispozici, tak je musíme interpretovat eh, v, eh, v kontextu stávající situace. Dochází k tomu, že mladí, chytří, inteligentní lidé odchází ze svých zemí, dochází k odlivu mozků. A pokud tito lidé odchází, tak je to kvůli tomu, že tam panuje nějaký diktátorský režim, nebo je to kvůli tomu, že ta vláda vlastně má velký odstup, je tam obrovský eh, rozdíl mezi vládou a mezi lidmi, takže měli bychom se zamyslet i nad tím, jak využít tyto fondy pro mladé lidi a měli bychom všechna ta témata zpracovat společně tím se obracím na vás a chci se zeptat, jakým způsobem lze připravit integrovaný přístup. Musíme propojit jak tu zahra- ten zahraniční rozměr toho problému, tak i tu domácí politiku. A na konci bych ještě chtěla říci, že toto téma mě opravdu hluboce zajímá. Hovoříte o vnějších eh, vztazích a jak také nacházet ty hluboké, jak řešit ty prapříčiny eh, těchto problémů. Sonst kommen die Žádám tedy ty, kteří ještě chtějí vystoupit, aby se omezili na připomínky, které ještě nepadly. Tengo una pregunta sobre Marruecos y los fondos para Marruecos. Já mohu být také stručná. Chtěla bych eh, hovořit uh, o Maroku. Jsou tam určité prostředky na Maroko. Jak eh, zabráníte tomu, aby ty peníze nebyly zneužity k financování války na okupovaných územích v, Mar- v Maroku? Děkuji ještě pan kolega Jurek, říká paní předsedající. Děkuji. <clears throat> My jsme hodně slyšeli o financích a mě zajímají praktické informace. O přistěhovalectví ze zemích, odkud nyní utíkají lidé do třetích zemí. Jak to třeba vypadá s migrací z afrického rohu do Saudské Arábie? A také jsem se chtěl zeptat, na čem spolupracujete s Etiopií? Jedná se o křesťanské uprchlíky z Eritreji? o jaký rozsah se jedná u tohoto problému. A potom bych chtěl ještě více praktických informací o tom, jak můžeme pomoci uprchlíkům v třetích zemích. Děkuji. Ich mache jetzt noch den Abschluss. A tím uzavírám diskuzi. Tím, že Africe neexistují, tady byla velmi trefná poznámka v tom smyslu, že v Africe nejsou jenom ty chudé a zubožené země, ale také velmi bohaté a přesto tedy z Afriky utíká celkem 22 milionů lidí ročně, nejdou jenom do Evropy. A mě by zajímalo, jak vidíte šance toho, že těto lidé by byli přesídleni někam jinam v rámci Afriky a zdali by k tomu nějak mohla přispět spolupráce s Evropskou unii. Okay. Uh, muy rápidamente, eh, primer lugar. Eh... Děkuji jenom velice stručně. Tato studie stále se zpracovává. Před dnešním zasedáním jsme se o tom bavili s vašimi kolegy a říkali jsme si, jak zajistit eh, lepší koordinaci v oblasti migrace mezi Evropskou unii, Evropskou komisí konkrétně, generálním ředitelstvím Home a DEVCO, protože ti mají k tomu jiný přístup. Určitě se tomu budeme věnovat v této studii. Výzvou je sladit dva cíle, tedy na jednu stranu rozvoj těchto zemí na jihu a na druhou stranu naplnit cíle migrační politiky Evropské unie. Co se týče mladých lidí, tak tady musím říct, že 80% migrantů má 18 až 30 let. Takže to je určitě důležitá cílová skupina. Mám za to, že tady ještě další praktická otázka. V evropské přistěhovalecké agendě nemáme žádný pilíř k rozvoji a migraci. V podstatě <clears throat> bereme migraci, jako kdyby to byla jenom otázka, která se má řešit z Evropy. Ano, sekce o zákonné migraci se k tomu mírně odkazuje, ale v podstatě ke globální nespravedlnosti a k celému kontextu uh, rozvoje se příliš mnoho neodkazuje, přičemž to ale je úzce provázáno s migrací. Ptali jste se na Maroko. Hlavním rizikem zneužívání prostředků vládou mezinárodní pomoci je v případě Fondu pro podporu místních rozpočtů. A v Maroku existovaly takovéto programy podpory rozpočtu, které byly přerušeny a neobnoveny. Takže si myslím, že dnes takovéto riziko třeba i u programů kontroly hranic, které jsou financovány v Maroku z Evropské unie. A například která neexistuje. Především to riziko, eh, že by si ty peníze používaly pro vystavení zdi mezi Marokem a západní Saharou, to jak už myslím, že dnes to riziko nefunguje. Teď, co se týče jihojižní migrace a Etiopie, tak já myslím, že Evropská unie šla dobře příkladem. Před rokem a dvěma měsíci Saudská Arabie vrátila 110 tisíc Etiopanu a Evropská unie byla vlastně jediným mezinárodním dárcem, který se mobilizoval, aby jim pomohl. A nabídl jim přímo možnost v Etiopii, do míry možné. V rámci rozvojové spolupráce Evropské unie Evropská unie spolupracuje nejenom na jeho severních tocích, ale také na jihojižních migračních tocích. Na to bychom neměli zapomínat. Ani při svých vyjednáváních o evropské migrační agendě. A ještě poslední věc k Africe. Ano, jsou tam chudé země, jsou tam bohaté země. Ale ty, nejchudší země, ty nejbohatší země v Evropě jsou stále, jako třeba Nigérie, a a Algérie zdrojovou zemí migrantů k nám? Neplatí to tady úplně pro Jihoafrickou republiku. Takže já si myslím, že tam prostě v těchto zemích neexistuje politická vůle tento problém řešit. A navíc v Evropské unii není politická vůle eh, nabízet jim nějaký dostatečně atraktivní globální balíček, na základě kterého by ten problém řešit začali. V minulosti se objevily balíčky, které třeba byly předloženy eh, Maroku a oni přijali asilovou politiku a to určitě pomohlo. Ale ty nejbohatší země v Africe prostě nemají politickou vůli a v Evropské unii zase naopak chybí kapacita poskytnout globální atraktivní balíček, do kterého by spadla právě otázka přijímání a přijímání uprchlíků. Já chci přidat dvě připomínky k těm otázkám, které zazněly. Říkali jste, že panuje nedostatečné pochopení politické situace. Já mám za to, že tady navazujeme na to, co říkal kolega, že je potřeba, aby došlo k interní koordinaci v Evropské komisi, to je pravda, ale na druhou stranu je také potřeba, aby došlo ke koordinaci mezi komisí a EEAS a s delegacemi Evropské unie ve třetích zemí. Máme tady nové styčné úředníky, kteří už údajně do klíčových zemí pro otázky migrace byli vysláni. A pokud vím, tak jejich počty se v jiných zemích navýší, ale mám za to, že to je asi klíčem k řešení. Dochází tady k určité soutěži mezi tím, kdo má technické znalosti, kdo má politickou vizi a kdo má strategickou vizi. To jsou všechno důležité věci. Teď co se týče zákonných cest, jak získat mezinárodní ochranu v Evropě, pokud jste z těchto zemí, tak pokud vím, všechny členské státy postupně opustily takovéto způsoby poskytování ochrany. Dokonce to platí i pro Švýcarsko, které změnilo svůj zákon, když tedy hovoříme o zemi mimo EU. potom a i předchozí zpráva hovořila o zákonných cestách. Potom jste se ptali na to, co dělat, když různá ministerstva spolu ne, nespolupracují na integrované politice. To je spíše překvapení. Protože GAM, globální přístup migraci a mobilitě, má zajistit vnitřní koordinaci. V praxi se setkáváme s tím, že například máme partnerství pro mobilitu, které umožní interní koordinaci se třetí zemí. Takže různá ministerstva ve třetí zemi spolupracují s Evropskou unii v rámci partnerství pro mobilitu. A doufám, že stejný účinek to bude mít i v členských státech. Měl by prostě existovat mechanismus, jehož prostřednictvím se dá informovat o bilaterální činnosti členských států, i když to spadá do vnitrostátní kompetence. Je to, vyplývá to ze zásady loajální spolupráce, takže by se mohl možná vytvořit takovýto mechanismus, který by umožnil koordinaci v rámci Evropské unie, ale také mezi různými ministerstvy v rámci jednoho členského státu. To je z mé strany všechno. Děkuji. I have to say thank you to... No, opravdu vám musím poděkovat, protože teď nás ještě čeká poslední prezentace pana Mátena a musíme ještě využít posledních 10 minut, protože jinak už to pak bude bez tlumočení. Takže už vám teď poděkuji, děkuji vám oběma a dávám slovo ještě vám. Ano, tak já budu stručný. Myslím si, že tato studie už je velice propracovaná, do konce tohoto měsíce už by měla být hotová. Je to zpráva eh, z té tematické sekce C. Eh, pracuje na tom demografové, od, odborníci, právníci. Myšlenkou je přinést určitý obsah tomuto holistickému přístupu k migraci, o kterém jste hovořili před chvílí. Chceme se soustředit na nové možnosti k legální migraci. A tím se vlastně dostávám k té otázce, kterou, na kterou jste se ptali v diskusi. Evropa potřebuje ekonomické migranty a je tam nedostatek takových způsobu, které by vlastně dokázaly přivábit legálním způsobem eh, ekonomické migranty do Evropy. Takže nejprve řeknu, jak vypadá struktura zprávy. Máme zde šest částí, šest, dotaz, šest otázek a já ke každé té sekci nabídnu jeden stručný komentář, takže to bude velice rychlé. Za prvé, proč, eh, zde, proč potřebujeme novou legislativu pro pracovní migraci do Evropské unie? Takže v zásadě je to, že to je vlastně eh, máme zde zásadu volného pohybu v Evropské unii. Nelze mít volný pohyb osob, aniž by z Evropské unie byla určitá společná pracovně právní politika, společný pracovní trh a společná migrační politika v této oblasti. Protože pokud to nebude jednotné, tak tady bude celá řada dysfunkcí v evropském hospodářském prostoru. Za druhé, a, a to pak v té zprávě ještě podrobně všechno pojednáno. Druhá část se ptá na to, jaké nedostatky má pracovní trh v Evropě, kteří pracovníci mu chybí a jaká je prognóza na budoucnost. Učinili jsme takovou zevrubnou analýzu stávající odborné literatury a můžeme říci, ano, opravdu už dnes Evropská unie potřebuje pracovní migranty. Paradoxně e, proti takovému obecnému představě potřebujeme spíše migranty s nižší, nebo nepotřebujeme ani tak migranty s vysokou pracovní kvalifikací, ale potřebujeme i ty s tou nižší e, pracovní kvalifikací. Um, ta situace se také liší e, v těch jižních zemích a v těch středních zemích, v těch bohatších zemích Evropské unie i když byste hledali, když se podíváme na informace, tak když se podíváme na 20 pracovních míst, která vlastně, která, nebo na 20 profesí, které jsou nyní e, poptávány v Evropské unii, tak pouze 8 z nich potřebují vysokou e, kvalifikaci, takže potřebujeme i migranty, kteří mají střední kvalifikaci nebo i nízkou kvalifikaci. Dále otázkou jak vypadá ten stávající rámec pro pracovní migraci v Evropské unii. Ten rámec pracovní migrace je roztříštěný, eh, většinou podle kategorií. Máme třeba pro badatele, pro um, vysokoškolsky vzdělané, to je speciální systém modrých kart, karet, pak je také speciální systém a legislativa pro sezónní pracovníky, na speciální nabídky pro studenty, takže jsou zde různé nástroje, ale tyto nástroje jsou využívány pouze málo protože všechna hodnocení, posouzení dopadu ukazují, že v podstatě jsou to nástroje, které e, nemají přílišný vliv na ty stávající migrační přítoky do Evropy. Částečným důvodem je to, že tyto nástroje dávají velký diskreční prostor členským státům, jak je provádět. Takže my bychom navrhli, abych se Evropská komise vrátila k, tomu, k té původní myšlence, aby to byl jakýsi globální komplexní přístup k ekonomické migraci. Čtvrtá kapitola se ptá, jaký dopad mají tyto mm, politické koncepce v oblasti pracovní migrace. Ukazuje se, že opravdu je ten dopad velice malý, protože i tyto koncepce jsou poměrně malé. Pak jsme se chtěli zamyslet nad tím, jak více zapojit třeba studenty, zahraniční studenty, nebo uchazeče o azyl, nebo uprchlíky, vlastně lidi, kteří už jsou v Evropské unii, ale nejsou vlastně v té kategorii ekonomických migrantů, ale které by mohli, kteří by mohli být zapojeni do pracovního trhu a pak by vlastně spadali do těch koncepcí hm, pracovní migrace. A to opět by spadalo do toho komplexního přístupu. Pátá a šestá část se ptá, ta Evropská agenda pro migraci reaguje na potřeby nebo zda, zda vyžaduje novou legislativu pracovně, mm, týkající se pracovně právní migrace, ta pracovní migrace. Pak je zde ještě analýza mm, kruhové migrace a volného pohybu osob. Potřebujeme za dlouhodobý přístup. Pot, pot, pak je zde také otázka toho bodového systému, který podle našeho názoru není vhodný pro situaci v Evropě a který nedokáže dobře řešit ty naléhavé potřeby. Také jsme v té zprávě hovořili o tom, že Evropská agenda pro migraci je velice dobrou platformou pro to, abychom mohli hovořit o všech těchto otázkách. A šestá část se ptá, co máme, e, e, jaké jsou tedy ty možné právní cesty do Evropské unie. Analyzovali jsme, nebo přidali jsme tam asi 18 e, způsobů, které, jsou to způsoby, u nich jsme hodnotili také proveditelnost politickou i jinou. Máme tam zhruba takových šest hlavních funkcí. Takže za prvé ta um, poptávka versus nabídka. Dále potom jsou zde třeba otázka sjednocování, slučování rodin, potom e, využívání nebo mm, zavádění na pracovní trh třeba studentů, zahraničních studentů, potom chceme ještě lépe skloubit ty evropské migrační politiky s různými způsoby spolupráce s třetími zeměmi, zejména s těmi zeměmi, které sousedí Evropskou unii. A pak je také důležité ještě zlepšit statistiky ohledně migrace v členských státech, protože se třeba nedůsledně sledují dopady těch jednotlivých politických koncepcí v Evropské unii, takže je, lepší, je také nutné zavádět lepší statistiky a pak je také zapotřebí ještě vést konzultace se zúčastněnými stranami. Děkuji. To jste udělal eh, výborně, že jste to stihnul a pokud kolegové chcete klást otázky, tak opravdu velmi rychle a stručně. Děkuji mnohokrát. Jenom krátké připomínky. O co tady vlastně jde? Před pěti lety velká skupina členských států Evropské unie znemožňovala legálně pracovat občanům jiných členských států Evropské unie. Máme tady vnější migraci, nebo tedy zvenku právě, ale také vevnitř, protože Ana Gomeš konec konců hovořila o půl, portu, o půl milionu Portugalců, kteří odjeli do jiné zemi. Když se podíváte třeba na a, migraci z Bulharska nebo z Litvy, tak to je skoro 10%. Pak jsme tady viděli reakce Spojeného království, mají obavu, že příliš mnoho lidí se bude přesouvat v rámci Evropské unie. No tak jak teďka můžeme mluvit o potřebě vnější migrace? Teď to jde přece proti solidaritě vůči občanům našich zemí. Něco jiného je humanitární pomoc a něco jiného je příprava projektů, které jdou proti politické odpovědnosti. Děkuji. Děkuji za pochopení, Ana. Just to, um... Děkuji, já bych jenom k tomu chtěla něco Eh, uvést do kontextu ten počet těch Portugalců, kteří odešli. Většina z nich měla velkou kvalifikaci, měli určitou kvalifikaci, takže oni vlastně nejsou v té kategorii mm, ekonomických migrantů, spíše do ta kategorie expatů. A oni odchází kvůli tomu, že v Portugalsku kvůli krizi prostě nenašli žádnou práci. Oni by určitě radši žili v Portugalsku, to o tom vás mohu ujistit. Ale na druhé straně tam zase byl velký počet lidí, kteří přišli do Portugalska, například z Ukrajiny, z Moldavska, z celé řady dalších zemí. A také částečně i z Afriky, z Brazílie. No a samozřejmě, jakmile ta krize vypukla, tak ti první, jako první tyto lidé odešli a některé země, některé části této země se zcela vylidnily a ta země teď potřebuje nové lidi, potřebujeme tam migranty takže i když byla ta krize, tak potřebujeme migranty. A já si myslím, že je naprosto absurdní, že naše vláda si to neuvědomuje. A pokud si to uvědomuje, tak se nesnaží nic dělat. Nesnaží se vytvářet bezpečné a legální cesty, jak migranty eh, přizvat. Jenom tady eh, Dodám, že portugalské zdravotní sestry jsou mimořádně oceňovány ve Spojeném království, protože mají vynikající vzdělání. A nyní vám dám tady prostor na stručné odpovědi. Primero, eh... Ano, na to jenom stručně rychle zareaguji. Za prvé, zde hovoříme o legální migraci. hovoříme o tom, že je to v zájmu evropských zemí. Teď ne, nemyslím, o, teď nehovořím o nějaké ko, kooperaci a o solidaritě. Zde prostě hovořím o tom, že evropský pracovní trh má určité potřeby a potřebuje tyto lidi. To byl první argument. Druhý argument. Víme, že to je velice politicky ožehavá otázka. My jsme akademikové, pocházím z akademické sféry, jsem badatele, takže naším účelem je to, abychom poskytli přesné informace a ty informace, aby se pak přetavily v nějaké politické koncepce a k tomu zatím nedošlo. A tím se dostávám ještě k otázce, kterou jste se ptala. Musíme najít nějaký mechanismus, kterým bychom mohli propojit ten vnitřní pohyb lidí po Evropské unii i s tou mezinárodní legální migrací. Vypadá to tak, že to jsou dva rozdílné jevy, ale z pohledu zaměstnavatelů eh, podniků Evropské unie to je vlastně jedno. Jim je jedno, jestli ten pracovník přišel z Německa, z Portugalska nebo z Maroka. Oni chtějí nějakého pracovníka, který e, má právní e, dovolení zůstat v té zemi, má povolení pobytu a um, bude um, dobrým pracovníkem. Takže to jsou věci, kterým teď musíme řešit v rámci migrace v Evropské unii. Děkuji velice. Získáváte cenu za člověka, který umí vůbec nejlépe ve velké rychlosti precizně formulovat svoje myšlenky. Já myslím, že tlumočníci by také měli dostat cenu za co nejrychlejší překlad. Já vám každopádně všem velmi děkuji. Dostáváme se k bodu různé. Chce něco ještě někdo říct před letní pauzou? Pokud ano, to je vaše poslední šance a pokud ne, tak vám všem přeju hezké léto a doufám, že se všichni vrátíte v lepší náladě a odpočinutí a setkáme se tady 3. září v 9 ráno. Thank you so much. Gut. <laughs>